Colleagues, if I could. Vážení kolegové, pokud dovolíte, tak zahájíme odpolední část programu. Máme zde na programu výměnu názorů s komisí o TSI, komitologie. Já nevím, jak to uchopíme. Začneme u komise. Dobře. Pan Koe má slovo. Pan Paskarel. Já vám děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Já se musím přiznat, že jsem trošku na váškách, o čem vlastně mám hovořit, protože Pane Paskale, nemějte žádné obavy, protože to se stává často, komise často chodí, nejistá, o čem vlastně má hovořit, to je běžná věc, nebojte se. Ale já to říkám celá upřímně. To téma na programu je velmi komplexní, zvláště složitá, co se týče technické stránky věci. Za prvé, váš výbor přeskoumává návrh nařízení komise, které upravuje technickou specifikaci interoperability telematických aplikací pro cestující. Říkáme to te, tomu TAP TSI. A samozřejmě v rámci rozhodnutí komitologie o přeskoumání můžeme protestovat, můžeme něco namítat, Můžeme říkat, že je to celé trošku napřed, můžeme tvrdit, že to neodpovídá cíli náplně základního nástroje, což je eh, směrnice z roku 2008 nebo princip subsidiarity. A co je vlastně TAP TSI? Je to soubor standardů které vypracovala Evropská železniční agentura spolu s dalšími zúčastněnými subjekty. Těmi subjekty míníme hlavně železniční podniky a správce infrastruktury a dodavatele mají si vyměňovat informace a to takže harmonizovaným jednotným způsobem. Mají si vyměňovat jaké informace? Informace o cenách, o jízdních řádech, o podmínkách, o zavazadlech, o pomoci těm cestujícím, kteří mají omezenou schopnost mobility a další záležitosti typu e, převoz jízdních kol v rámech. A jedná se o harmonizované informace týkající se například jízdenek, informace na železničních stanicích o prodlení a spoždění. V tomto procesu se jedná pouze o mezinárodní přepravu. Ale co je ještě důležitější, je to, že TAP TSEI není systémem pro integrované vydávání jízdenek. Je potřeba to tam nadefinovat, i když ta definice není nějak kodifikovaná, je to jenom něco, co se používá pro účely upřesnění celé diskuse. Jednotný, jednotná železniční jízdenka, jednotná vlaková jízdenka na jednotnou cestu z ze zastávky v zemi A do zastávky v zemi B, kde se projíždí jednou či více dalšími zeměmi. Čili to through ticketing a průjezdná jízdenka je pro tento účel. Potom je zde integrovaná jízdenka, Integrated ticketing to chápu tak, že to je jednotná jízdenka na jednu cestu, kdy ta cesta zahrnuje více způsobů dopravy. Na nádraží se dostanete autobusem, potom přestoupíte na vlak, potom z vlaku jdete na letadlo a potom použijete další autobus, který vás odveze z letiště do místa určení. PAP TSI tedy je ne systém té průjezdné jízdenky, ne systém integrované jízdenky, ale je to takový základ, z něhož lze odvozovat další systémy. Jak jsem říkal, TAP TSI je v podstatě společný standard pro jednotlivé železniční společnosti a správce infrastruktury a dodavatele, aby to celé zajistili, zpřístupnili cestujícím, což jsou koneční příjemci služby, aby se s nimi podělili určitým jednotným, upraveným a harmonizovaným způsobem o informace, které mají sdílet. Jakmile bude fungovat ta TSI, tak eh, na tomto základě bude existovat celá řada dalších aplikací, jež lze z toho odvodit. TAP TSI jako takové je v podstatě integrovaný evropský mezinárodní systém železničních jízdních řádů. Takže to už tam je. Ale je to základ pro poskytování informací o cenách a tak dále. Je to něco, na čem chceme stavět. Z toho si odvozujeme plán cesty. Z toho si vypočítáme nejlevnější či nejrychlejší spoj. A pokud někdo chce nakoupit jízdenku nebo zarezervovat jízdenku, nebo vytisknout jízdenku, tak to může učinit a může si i sjednat další ujednání, pokud jde o sníženou mobilitu. A na základě toho všeho je možné budovat další propracované aplikaci. A kdo to udělá? Jsou to ty subjekty, které už existují, které už jsou zapojeny do TAP TSI. Hlavně se zabývají jízdními řády. Ale zbytek, jako jsou jízdenky a vydávání jízdenek a další ujednání týkající se třeba převozu jízdního kola a další věci, tak to už se řeší nad rámec toho. Nakonec je to komerční prvek. to, co může vytvořit konkurenční výhodu jednotlivých železničních podniků, které v tuto chvíli mohou fungovat na trhu a působit. No a ty se musí vyjasnit, co má být regulováno co bude regulovat veřejnoprávní orgán a co se ponechá jenom na trhu, jelikož podniky si to mohou zjistit sami. A potom je zde dohoda JATA, kdy si bylo možné si z Bruselu do Milána zarezervovat letenku se Sabenou a potom dál na bary s Alitáliou a bylo to na jedné letence papírové, protože to všechno bylo součástí dohody JATA, což byla v podstatě forma omezení konkurence. a byla tam výjimka ze strany komise udělena, pokud jde o toto omezení hospodářské soutěže. Ale to už neexistuje. Už navíc ani neexistují papírové letenky, takže pokud si chcete koupit něco z Brussels Airlines do Milána a potom pokračovat z Alitalii do Bary nebo s kýmkoliv dalším, který dělá tento spoj, tak si musíte koupit dvě samostatné letenky. Takže já chci upozornit na to, že zde existuje určitý rozdělovník mezi standardizací a aplikací a e, existují zde určité aplikace, které jsou možné a je zde také dané, co může veřejnoprávní orgán upravovat a co se ponechává volnému působení trhu. My se nacházíme v první fázi, v podstatě na začátku první fáze protože přijetí TAPTSI s tím, že tam musí být tedy pro, že tam musí proběhnout přeskoumání parlamentu a na radě, tak je zde daný proces. A jsou zde tři etapy implementace. Nejdřív návrh počítačového systému, potom vývoj tohoto systému a potom nasazení samotné. Ten projekt má z angažovat celou řadu subjektů, které na sebe mohou vzájemně eh, žárlit, mohou tam figurovat eh, aspekty typu obchodní tajemství. Jsou to subjekty, které mají ohromné zkušenosti se zaváděním velkých systémů, SI, telematické aplikace v nákladní přepravě, což je takový, taková velká verze nebo nadstavbová verze toho, na co jsou zvyklí a zasahují do toho různí lidé, přepravci, správci infrastruktury a ti všichni mohou potom sdílet informace o pohybu vagónu s nákladem. Jsou k tomu značné informace s tím ovšem, že to nařízení, které bylo přijato teprve před třemi, čtyřmi lety, už tímto směrem působí. A v závěru tří etap se dočkáme naplnění cíle samotného, což bude v roce 2014. A komise se toho bude účastnit stejně jako železniční podniky a jejich vedení, ale musíme do toho zaangažovat i další zúčastněné subjekty, u nich je potřeba, aby sdíleli informace, aby informační systémy mezi sebou mohly komunikovat a aby došlo k souladu a schodě na technických specifikacích. Tedy rychlost implementace bude záležet na vůli a schopnostech zúčastněných. Bude to také záležet na rozpočtových možnostech. A my v TAP TSI budeme poskytovat technickou pomoc pro vývoj, studijní potřeby a sestavení rozpočtu TNT což zapadá do TAP TSI. A samozřejmě tento proces bude muset navazovat na TAP TSI a proto potřebujeme opravdu spolehlivé vedení a proto jsme se obrátili na ty země, které mají zkušenosti s touto oblastí. Chceme, aby se k tomu přistupovalo zodpovědně než v minulosti. Ačkoliv je to jasně nastavený systém. My si myslíme, že se toho musíme účastnit, abychom směrovali daný proces správným směrem. Otázka zní, zda to bude komplikované. Samozřejmě, že bude, ale není to technická revoluce, protože většina těch stavebních kamenů už leží. Je to technická specifikace, která existuje a která je do určité míry harmonizovaná, ale to tak, že pouze, v, pouze dobrovolně, protože UAC už je zvyklé rozesílat informace po letáku a tak dále. Otázka zní také, jestli to bude nákladné. Já se kloním k tomu říci, že bude, ale v rámci výstavby infrastruktury. Je to něco trochu jiného než budování kolejí, budování stanic. Je to jenom něco, co má propojit různé počítače. Samozřejmě jsou v tom náklady, ale budou vždy úměrné tomu, o co se snažíme. Já už to uzavřu, co tady dál, jak jsem říkal etap TSI není průjezdná jízdenka, není to integrovaná jízdenka, s tím ovšem, že průjezdné a integrované jízdenky jsou něco, co lze z tohoto systému následně dostat v rámci nějaké nadstavby. A aby se to podařilo, tak my už si připravujeme půdu ve spolupráci s agenturou, tak abychom potom mohli začít pracovat na verzi 2, ale to určitě nebude dřív než v roce 2016, protože do té doby na tohle nebudou prostředky. Potom ale se dá uvažovat o TAP TSI verze 2. A tato verze nadstavbová by měla rozšířit interoperabilitu informací. Je to standardizovaná výměna informací mezi národními podniky a mezinárodní úrovni. Umožní to výměnu informací o jízdném s dalšími podniky, které třeba působí v jiných druzích dopravy. A potom se můžeme dostat k integrované jízdence a můžeme se dostat i ke standardizaci všech forem, jako jsou různé inteligentní karty či platba přes mobilní telefony a tak dále. To už je ta mezinárodní úroveň, ale není tam žádné společné rozhraní, které by umožňovalo v tuto chvíli interoperabilitu mezi členskými státy. O to jde, to je cíl technické specifikace, o to se snažíme aby systémy byly interoperabilní. Jsou to systémy, které na národní úrovni už fungují. Já to tedy uzavřu. Ale konstatuju, že je to konkrétní téma, které tento výbor řeší. Já bych rád, abychom se věnovali regulačním postupům přeskumu, co se týče návrhu změní nařízení komise na témata PTSI. Já doufám, že tento výbor nebude proti tomuto návrhu. Já jsem samozřejmě cítil povinnost vás informovat o tom, co se z toho může v budoucnu vyvinout. Chtěl jsem hovořit o tom, že jednou TAP TSI bude možné takto rozšiřovat, jakmile bude TAP TSI jako takový k dispozici. Děkuji a prosím pana Kůna. an Děkuji, pane předsedo, děkuji zástupci eh, komise, tedy Eh, který zpočátku sice říkal, že hm, neví, co má říci, ale nakonec nám tady představil poměrně podrobnou a komplikovanou zprávu. Přičemž je třeba dbát na to, aby byly dodržovány příslušné zákony, to je hm, nařízení o osobních právech z roku 2007, článek 10.3 se, se směrnicí o interoperabilitě, dále telematika v nákladní dopravě a to jsou eh, základy, které jsou do té specifikace o interoperabilitě eh, pracovány a další. Ta interoperabilita, kterou tady standardizujeme, by měla mít určitý cíl. A já si myslím, že eh, ty integrované jízdenkové systémy v letech 15 nebo 16, tak to je poměrně jasně formovaný cíl. No pak samozřejmě také liberalizace železničního trhu. Tam také je třeba plnit určité technické předpoklady a o tom bude třeba jednat ještě intenzivněji. Otázka zní, zda to platí pouze pro uvedenou oblast, anebo půjde také o technické podmínky, například při zavádění nových eh, brzdových systémů, kolejových vozidel, zda tedy to má platit všude v Evropě, To tež signální zařízení a opět eh, tam budou určité implementační fáze. A dále je tam eh, návrh eh, a musíme mít také databáze, tak aby ty, eh, ta data byla použitelná a tak dále, tak podobně. Je to prostě obrovské, komplexní a o tom se dneska chceme bavit. Tedy nakolik o tom může spolu rozhodovat také parlament A já se domnívám, že eh, pokud eh, se uzákoní nejenom směrnice, ale poté také prováděcí nařízení, tak je nezbytné, aby se to odehrávalo za účastí parlamentu. Tady se jedná také o to, abychom měli eh, přehled o tom, jak probíhá sběr dat, jak jsou srovnatelná a také samozřejmě je třeba to konzultovat s národními parlamenty, s národními exekutivami, abychom věděli, jestli to, co děláme, vede k tomu vyčenému cíli a co se eventuálně dá zlepšit. Otázka tedy zní, co tedy, eh, jak by to mělo být propojeno. Chceme tedy nadále pracovat intermodálně, to znamená že bychom měli tady samozřejmě stanovit standardy pro železnice, ovšem pak by to chtělo také ještě rozhrání k silniční dopravě, k osobní dopravě, možná také k lodní dopravě. Čili otázka je, jestli je to připravené na tento další vývoj. Takže toto je první přehled a by samozřejmě bylo dobré, kdybychom to jaksi mm, viděli celé, celý ten systém, jak eh, to funguje. Prostě, kdybychom měli skutečně přehled o těch jednotlivých třech fázích vývoje a použití, eh, abychom skutečně měli ten přehled o tom, jaké se bude, jaký se bude používat software, kde to třeba drhne, Eh, na čem se tedy zhodly členské země, pokud se týče výměny údajů a podobně. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Kune, pan -Kadravi. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych eh, nejdříve poděkovat panu Pascalelimu za jasné a fundované vysvětlení. Já jsem požádal, abychom měli právě tento bod na programu. Asi se z tohoto důvodu, že jako výbor pro dopravu my chceme, aby v rozpočtu na příští rok bylo rezervováno eh, celkem 1 milion eur na pilotní projekt právě s tímto cílem. To znamená, abychom měli evropské eh, transformační systémy a de facto i tyto, tato rozhraní, přes které bude možno zakupovat jízdenky, čili integrovaný ticketing. Možná, že bychom mohli začít eh, na železnici s tímto vystavováním jedné jízdenky na celou cestu. No a možná by se to mohlo potom eh, rozvíjet. Ale schválně tedy jde o to, aby železnice byla eh, konkurenceschopná a tak to může dostat novou šanci. To je podle mě důležité. Kromě toho bych tady měl ještě několik otázek, zejména k časovému průběhu. Vy jste řekl, že s ničím nemůžeme počítat do roku 2015 nebo 2016, ale možná bychom eh, mohli si vysehnout něco konkrétnějšího. Já myslím, že eh, tento proces bychom měli urychlit, poněvadž eh, ten integrovaný ticketing to je důležitá věc a nevím, jestli je nutné, abychom to takto odkládali. Myslím, že bychom tady měli být ambicioznější. Vy jste neřekl úplně přesně, jaké prostředky jsou nezbytné, ale jsou to infrastrukturní záměry, čili tady se jenom stanovují standardy, čili e, takže tady zní otázka, jestli to opravdu musí trvat těch pět nebo šest let. Vy jste také hovořil o řízení těchto věcí že tady by měl být zřízen určitý orgán. A tady by mě zajímalo něco o tom, jak by to mělo fungovat. Máme tady železniční agenturu, eh, radu, komisi členské země, tedy jestli všichni by měli být zastoupeni na tomto řídícím orgánu, ale potom tedy také, jaké pravomoce by tento orgán měl mít, no a jaké budou potom vazbu, vazby na komisi na Evropský parlament, na národní parlamenty a teď je otázky jsou, jak by to mělo fungovat a jak eventuálně bychom mohli eh, vyvíjet tlak, kdyby to nešlo dostatečně rychle. A závěrem ještě chci říci, že my se momentálně nacházíme v úplně počáteční fázi, ale je dobře, že se tím zabýváme. Paní Meissner. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Paskarelemu za zajímavou zprávu a děkuji kolegovi Hadránu eh, za to, co k tomu dodal. Eh, to bude velice zajímavé v komitologii, již komitologie obvykle zajímavá nebývá, ale my v podstatě připravujeme to, po čem jsme už mnohokrát volali. Tedy určitě potom voláme už od doby Eh, islámské sopky. Tady skutečně je třeba zlepšit eh, fungování železnic v Evropě pro cestující. Já eh, se ptám, proč by to nemohlo být urychleno před už rokem 2016. Samozřejmě, že by bylo optimální, kdybychom měli integrovaný ticketing, které jste to podepsali, Eh, i kdyby to bylo tedy intermodálně, ale už kdyby to bylo pro samotnou železnici, tak už je to slušný pokrok. Eh, myslím, že železnice to potřebuje ze všeho nejvíc. Eh, já souhlasím s kolegy, ale chci k tomu dát ještě to, že parlament bezpodmínečně musí být zapojen do mm, této kampaně, poněvadž jde o zlepšení pro všechny lidí v Evropě a my jako zástupci lidu bychom se tam každopádně měli angažovat. Prostě naším zájmem je, aby to fungovalo lépe. No a e, pokud se týče výměny údajů, to samozřejmě je důležitá věc, ale bychom tomu opravdu měli uhladit cestu. Čili tady je otázka, e, co proto máme udělat, a tak podobně. E, já tady opravdu děkuji za tento úvod a budu napjatě sledovat další diskuzi. Děkuji, pan Kramer. E, já také děkuji za prezentace. A mm, tak je dobře, že tady zaznělo to, že se člověk sebou může vzít kolo do vlaku, což někde je možné přeshraničně, jinde zase ne. No nyní obecně k železnicím. My jsme se shodli na třetím eh, železničním balíčku a eh, já jsem se ptal, eh, třeba v letecké dopravě toto není problém, protože tam vlastně existuje jednotný systém, kde se objevují informace od všech leteckých společností a funguje to. Eh, u železnice to tak není, to každá železniční společnost má eh, svůj vlastní systém. Čili tady by to chtělo přenést ten letecký muzeál do železnice a uložit železnicím, aby se tedy museli do toho systému zapojit. A přeshraničně. Ono to tak dnes není. Třeba v Itálii situace zhoršila, tam v podstatě vůbec není možné koupit letenku až do zahraničí. To prostě dříve šlo, dneska to nejde. A já si myslím, že tady eh, by komise se do toho měla vložit. Já nevím, proč to tak je, ale my chceme tedy eh, jít dále, dokonce do intermodálního stádia. Třeba vím, že ve Švýcarsku to jde. A otázka je, proč to tedy nejde v Evropské unii. A my říkáme, že chceme nyní Eh, čekat ještě dalších šest let, abychom zavedli systém, který už v různých podobách různě existuje. Tady nemusíme vymýšlet nic nového. A také ještě pohyb bez překážek, že jo? to je princip. A já nevím, když, když eh, se potřebujete letecky přepravit někde po Evropě, tak eh, třeba víte, co máte dělat, i když jste třeba na vozíčku, to všechno jde ale tady na té železnici to je divné, prostě chybí tam politická vůle, tam, tam vlastně nevíme, proč to nejde. Děkuji, pane Kramere. E, nikdo další se nehlásí do debaty. Takže já dám slovo zpátky panu Paskárajmu, aby mohl reagovat. Thank you very much and... Děkuji a velice děkuji všem, kdo se zúčastnili diskuse a vyjádřili se k těmto věcem. Pan Hadraoui poukázal na něco, co jsem měl říci hned na začátku, proti, totiž proč to vlastně děláme. Děláme to pro posílení hospodářské soutěže, přitažlivosti železniční dopravy v porovnání s dalšími typy dopravy. Jsme přesvědčeni, že uplatňování nových informačních technologií umožňuje věci usnadnit což dříve nešlo v době, kdy se museli ručně vypisovat jízdenky. Tehdy bylo možné si pořídit eh, třeba eh, jízdenku z malé vesnice eh, ve zemi A do malé vesničky v zemi B, ale dneska je to o něčem úplně jiném. Pan Kůn zmínil další věc, kterou jsem měl také zmínit, totiž je tady vazba mezi TAP TSI a nejenom směrnicí o interoperabilitě, ale také nařízením o právech cestujících. Existuje povinnost pro železniční podniky vyplývající z této směrnice pro prodejce eh, jízdenek, aby své <clears throat> systémy prodeje jízdenků přizpůsobili TAP TSI a aby to používali při prodeji jízdenek. <clears throat> TAP TSI ve formě, v níž dnes existuje, vlastně už začíná reagovat na tuto povinnost která je zapracována do nařízení o právech cestujících. Ale musí to být doplněno. Musíme tedy přemostit eh, nařízení, nebo TAP TS je nařízení o právech cestujících, které se připravuje eh, službami komise a to takové přemostění zajistí. A eh, bude se to týkat těch typech informací, které musí být poskytnuty ze strany prodejců eh, a železničních podniků na základě harmonizovaných standardů TAP TSI a zároveň, aby to odpovídalo požadavkům směrni, eh, nařízení o právech cestujících. Pan Hadráví, paní Meissner hovořili o řízení a vhodném načasování k tomu řízení. Máme poměrně eh, skličující zkušenost s telematickou eh, aplikací na náklady TAF. Je to harmonizovaný systém výměny informací mezi všemi zúčastněnými zainteresovanými stranami, co se týče nákladních vagonů. Komise přijala nařízení, a to nařízení dalo za úkol zainteresovaným stranám, aby vypracovali strategický evropský plán ehm, z, rozpočtu, ten, ten byl ten plán nakonec vypracován, byť s určitými potížemi, protože některé železniční podniky pokročily více než jiné v používání informačních technologií a ty si chtěli nechat své know-how pro sebe. Ne tajemství, to by bylo zcela legitimní, ale nechtěli se dělit ani o know-how. Nakonec jsme to zvládli a teď máme tedy ten strategický plán pro uplatnění v Evropě, ale teď to někdo musí také realizovat a v tom je problém, protože tady je velký odpor na straně zainteresovaných stran tento plán realizovat způsobem společným, harmonizovaným a na základě konsensu. Totiž Eh, řídící struktura realizace je velice slabá, vychází čistě ze svobodné vůle eh, asociovaných železničních podniků. Takže i když to bude eh, pod předsednictvím bývalého generálního ředitele, významného evropského železničního podniku, nestačí to na to, aby eh, všechny ty síly se daly dohromady. A proto jsme zjistili, že tady je třeba, aby komise vystupovala aktivněji, i když je to věc, která musí být přenechána biznesu. A proto jsme vypracovali takovou řídící strukturu pro implementaci TAP TSI předpokládá společné předsednictví eh, ze strany zástupce komise a ze strany zástupce železničních podniků. Tato řídící struktura to není eh, věc pro členské státy, vlády a veřejné orgány. To musí rozhodnout samotní uživatelé tohoto systému. A proto jak my jsme eh, si řekli, že jako členové řídící struktury by měla být komunita evropských železnic, eh, evropští eh, manažeři infrastruktury UITP, což je Mezinárodní svaz pracující ve veřejné dopravě, pak zástupci cestujících, zástupci prodejců jízdenek, protože ti všichni jsou združeni na evropské úrovni a přirozeně i technická podpora tam musí být, která se poskytuje Evropskou železniční agenturou. Takovouhle strukturu si představujeme a budeme muset eh, do toho zasahovat. My se chceme chopit předsedání, protože by tom to chtěli protlačit dále, než jak to šlo u té takzvané TAF TSI. K tomu harmonogramu jak už jsem říkal, zkušenosti stav byly, eh, nás klamaly souviselo to nejen s eh, řídící strukturou, ale hlavně s tím, jak to bylo příšerně složité dá skloubit informační systémy železničních podniků, eh, organizací, které mm, mají vagóny, eh, které už existují, které se vyvíjejí a jsou v různém stádiu rozvoje to bylo velice těžké pro eh, mm, odborníky na informační technologie, k nímž já nepatřím, čili já je musím věřit, když mi říkají, že to trvá dlouho. Samozřejmě, že sdílím vaše obavy, a komise si rozhodně přeje s tím, co nejrychleji postupovat dopředu, ale realisticky si musíme říci, že ten harmonogram, který potřebujeme pro plnou realizaci, je tři, čtyři nebo pět let, čili v tomto horizontu asi uvažujeme. Teď už jsme na konci roku 2010, takže vlastně začínáme počítat od roku 2011 a doufejme, že to bude realizováno v roce 2015-16. A jistě můj nástupce se bude snažit maximálně tlačit eh, všechny realizátory. Já nevím, jestli jsem úplně pochopil, co říkal pan Kramer, ale snad jsem z toho pochopil, že podle jeho názoru všechny tyto systémy už existují a že by se dalo velice snadno je dát všechny dohromady. Víte, ono to bohužel tak snadné zas není. Je pravda, že ty systémy existují, ale v některých členských státech jsou více vypracované, v některých členských státech jsou daleko méně vyvinuté, někde téměř neexistují. Pan Kramer je náhodou z toho členského státu, kde mají vůbec nejlepší systém, takže on je zcela zvyklý na určitou službu, je zvyklý na to, že potenciální cestují, kter, o které potenciální cestující v jiných členských státech si mohou nechat jenom zdát a dá dohromady všechny ty různé systémy, které existují a které v zásadě fungují na národní úrovni, je těžké. Ten německý systém je takový, že už trošičku funguje i mezinárodně. A někdo už s tím nedávno měl zkušenost ale i tak eh, je s tím spousta obtíží, čili dá dohromady systémy, které už třeba existují na národní systém, úrovni, ale zabývají se zatím jenom vnitrostátní dopravu, je hrozně těžké, ale o tom přesně ta síť je. Musíme to prostě tak brát že jsou to velice složité telematické aplikace informačních technologií a prostě vyžadují čas, ale jde nám všem o stejný cíl, musíme postupovat krok za krokem. A <clears throat> než budeme mít možnost takového integrovaného ticketingu, jak jsem to definoval ve svém prvním přístupu, příspěvku. Musíme nastavit základy pro informační výměny všech, eh, eh, aby to bylo kompatibilní ve všech těch různých systémech. A teprve pak bude mít, možné mít skutečně integrovaný systém vydávání jízdenek. A pak také soukromé podniky, nejenom železniční podniky nebo obchodní prodejci jízdenek, ale i odborníci na software budou moci vyvíjet aplikace, které bude možné si potom stáhnout do smartphonu nebo do počítače a navštěvovat internetové stránky a podobně. Prozatím klademe teprve první stavební kameny evropského systému a vycházíme z velmi rozrůzněných kousků eh, roztříštěného vývoje v různých členských, některých členských státech. Děkuji, pan Paskaral. Já jsem právě se chystal tu diskusi ukončit, ale pan Alkadžoj by se k tomu rád ještě vrátil. Jedná se o komitologii. Já jsem se vlastně chtěl zeptat také na otázku financování a nedostal jsem ještě odpověď zatím. Máte nějakou představu o celkových nákladech této akce? Aby se všechny tyto systémy přizpůsobily, aby byly interoperabilní? Máte nějaké hodnocení? A také se chci zeptat, na čí účet to půjde? Bude to platit Evropská unie? Nebo soukromé subjekty, které se budou v tom angažovat a které budou povinny se sami přizpůsobit? Můžete to prosím trošičku rozvést? A pak bych také doplnil ještě jednu otázku. Je otázka financování tím problémem, anebo je to spíš technický problém, co vás trápí, nebo obojí? Děkuji, pane Pascal. Víme, že členské státy to nezaplatí, protože to nikdy nic nezaplatí. Chcete, prosím, odpovědět na otázku pana Alcadro? Pokud budu hovořit upřímně, tak eh, vám mohu říci, abyste mě rovnou zastřelili. To, to vám můžu zaručit, říká pan předseda, že nikoli všechny takovéto výtky jdou na adresu pana předsedy. No, mohu vám říci toto. Víme, že náklady jsou omezené. Jsou to náklady, které souvisí s vývojem podobných informačních systémů. Máme zkušenosti s TAP TSI, máme zkušenosti se systémem pro silniční dopravu, máme zkušenosti s rejstříky eh, řidičských oprávnění a tak dále. Víme, jaké ty náklady tam jsou. Vždycky je to tedy samozřejmě úměrné rozsahu akce. Ale vlastní ocenění operace nebo nacenění operace, to bude fáze jedna celé realizace vytváření strategického plánu k TAP TSI. Fáze návrhu, ta bude obsahovat i dopadovou studii. A to by mělo skončit uprostřed roku 2012. TAP TSI a jeho výhody by měly rovněž také spočívat ve financování TNT. Je to kolem 1 až 1,5 milionu euro nebo méně než 1,5 milionu euro. A ačkoliv se tam setkáváme s výraznými problémy, tak musím říct, že to, co z toho plyne, je pořád ta stejná zkušenost. Akorát jiný rozměr. Není to tedy problém až tolik financování, jako spíše technického zajištění. Je to velmi komplexní systém, kde existuje určitý odpor jednotlivých subjektů, které se bojí o to, že by ztratili eh, jaksi dohled nad svým know-how. Takže financování není až taková potíž. Děkuji. Děkuji Řeknu vám tedy, pane Paskale, vy jste začínal tím, že jste říkal, že nevíte ani, o čem máte hovořit a nakonec se ukázalo, že hovoříte neuvěřitelně podrobně a velmi podrobně a pečlivě jste zodpověděl i položené otázky. Čeká nás další bod na programu, což je ustanovení o motorech uvedených na trh v rámci přechodného režimu zde má za to odpovědnost paní Sehnalová, které nyní dávám slovo. Ještě než jí dám slovo, je totiž běžné v našem výboru, že přivítáme naše členy, kteří přijdou, dorazí do sálu. Já vidím Marka, vítám ho. Olgo, máte slovo. No, thank you, Mr. Chairman. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Česky. Thank you, Mr. Chairman. I'm going to speak in Czech. Kolegové, eh, předkládaná zpráva je obsahově na první pohled převážně technického zaměření. Eh, zároveň se však jedná o téma, které je poměrně citlivé jak z hlediska odvětví průmyslu, které postihuje, tak z hlediska dopadů na životní prostředí, jak už to tak bývá. Eh, návrh komise ke změně směrnice o nesilničních pojízdních strojích upravuje nejvyšší úroveň emisí oxidu uhelnatého, uhlovodíků, oxidu dusíku a částic ze vznětových motorů u stavebních, zemědělských a lesnických strojů, motorových železničních vozů a lokomotiv, vnitrozemských plavidel, motorů s konstantními otáčkami a malých zážehových motorů. Nyní platné mezní hodnoty, takzvaná etapa 3a, budou od 1. ledna 2011 postupně nahrazovány přísnějšími mezními hodnotami etapy 3b. Období pro schválení typu těchto motorů začalo dne 1. ledna 2010 a směrnice se dotýká výroby řady různých typů strojů. Jedná se přibližně o 1500 společností v Evropské unii. Co je podstatné na tomto návrhu, je přechodný režim. Směrnice 2004-26 ES zavedla tzv. přechodný režim, který usnadňuje přechod mezi různými etapami mezních hodnot emisí. V období mezi dvěma po sobě následujícími etapy mezních hodnot dovoluje přechodný režim výrobcům původních zařízení uvést na trh omezený počet nesilničních pojízdných strojů, které jsou vybaveny motory z hlediska emisí z výfuku nevyhovují mezním hodnotám předchozí etapy. Přechodný režim platí pro výše zmíněné typy vznětových motorů, výjima lokomotivy, motorové železniční vozy a vnitrozemská plavidla. U lokomotiv a železničních vozů dospěla komise k závěru, že někteří výrobci motorů sice pokročili ve vývoji motorů pro lokomotivy, které odpovídají požadavkům etapy 3b, avšak výrobci původních zařízení nebudou plně připraveni uvést na trh lokomotivy, které vyhovují požadavkům etapy 3B do 1. ledna 2012, jak ukládá původní znění směrnice. Po konzultacích se zástupci železničního sektoru se domnívám, že stojí za zvážení podpořit výměnu nejstarších typů motorů u lokomotiv, které jsou výrazně nešetrné vůči životnímu prostředí za novější typy motorů etapy 3A, nebudou-li na trhu k, do této doby k dispozici motory etapy 3B. Pro vnitrozemská plavidla směrnice etapu 3B nestanoví, proto není třeba, aby se na ně přechodný režim vztahoval. Přechodný režim tedy dovoluje výrobcům původních zařízení uvést na trh u každé kategorie motorů omezený počet strojů, jež nepřesahuje 20 ročního odbytu u původních zařízení, nebo jako druhou možnost pevně stanovený počet strojů. Tato druhá možnost je určena pro menší podniky s nižším objemem výroby motorů. Odůvodnění návrhu změny směrnice souvisí s výrazným propadem odběrů v době finanční a hospodářské krize, který způsobil značný pokles příjmu a kapitálu eh, k financování technologického výzkumu a vývoje motorů, jež by vyhověly požadavkům etapy 3b. Silně postiženy byly zejména segmenty stavebních a zemědělských strojů. Tyto okolnosti se obzvláště dotýkají menších podniků výrobců původních zařízení. Jaké jsou tedy konkrétní návrhy komise? Komise vzhledem k těmto okolnostem navrhuje konkrétní opatření. Za prvé navýšení procenta počtu motorů používaných v pozemních strojích, které jsou uváděny na trh v rámci přechodného režimu v každé kategorii z 20 na 50 ročního odbytu výrobce původních zařízení a přizpůsobení maximálního počtu motorů, které lze uvést na trh v rámci přechodného režimu mezi etapami 3A a 3B. Komise dále navrhuje zavrhnout do e, přechodného režimu také motory používané pro pohon motorových železničních vozů a lokomotiv. Třetím návrhem komise je ukončit platnost těchto opatření dnem 31. prosince 2013. E, zajímavé jsou souvislosti ve světě, kdy kromě Evropské, komise, e, Evropské unie byla přechodná opatření zavedena i v USA a v Kanadě v dalších významných geografických oblastech, jako je Čína, Indie, Rusko nebo Latinská Amerika, tyto požadavky neexistují. V důsledku toho se musí výrobci nesilničních pojízdných strojů z Evropské unie potýkat s de facto nekalou soutěží ze strany výrobců z těchto třetích zemí, neboť kontrolní opatření u dovozů strojních zařízení do Evropské unie nejsou účinná. Pokud jde o aspekty životního prostředí, Hlavními znečišťujícími látkami z tohoto sektoru, které se podílejí na celkovém znečištění ovzduší, jsou emise částic a oxidů dusíku. Pro srovnání, pokud jde o emise oxidu dusíku, je sektor nesilničních pojízdných strojů odpovědný za 16 veškerých emisí oxidů dusíku v EU27, zatímco odvětví silniční dopravy se na celkových emisích oxidu dusíku podílí 42 Celkové emise ze vznětových, eh, tedy naftových motorů u nesilničních eh, pojízdných strojů by se v prvním roce při navrhovaném přechodném období po změně na 50 zvýšily v porovnání se současným nastavením, tedy 20 přibližně o 0,3 Navrhovaná změna tedy předpokládá pouze delší období pro postupné zavedení nových přísnějších mezních hodnot emisí. Výše těchto hodnot se nijak nemění. Mnohem razantnější posun ve snižování emisí v rámci této směrnice přišla již na začátku tohoto tisíciletí a to přijetím normy čistoty výfukových plynů označené jako etapa 2. Konečně je třeba přihlédnout k tomu, že došlo ke snížení emisí v důsledku výrazného poklesu odbytu způsobeného hospodářskou krizí. Pokud jde tedy o pozici zpravodajky po konzultacích s členy komise a zástupci zainteresovaných cílových skupin a s ohledem na konkurenceschopnost daného průmyslového odvětví, tak ochranu životního prostředí, dovnívám se, že navrhovaná změna směrnice je vyváženým návrhem. návrhem. Současně bych chtěla upozornit na otázku spravedlivé hospodářské soutěže na globálním trhu a v této souvislosti na riziko dovozu neekologických strojních zařízení do Evropské unie. Komise by měla tedy rovněž zajistit, aby výrobci ze zemí mimo Evropskou unii dodržovali pravidla Evropské unie pro emise z motorů v tomto sektoru. Z pozice zpravodajky eh, tedy navrhuji přijetí doporučení výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ke schválení návrhu komise bez podstatných změn, ale samozřejmě jsem připravena diskutovat eh, o případných pozměňujících návrzích, které přijdou eh, pravděpodobně zejména ze železničního sektoru. Děkuji. Děkuji, paní Sehnalová. Děkuji i tlumočnici, která to zvládla a stihla. Teď už se může i nadechnout dokonce. Za EPP pan Mašinkovič, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak Jakožto stínový zpravodajce bych chtěl poukázat na několik podstatných aspektů, které je třeba konkretizovat eh, v If you just hang on a second, we're not getting interpretation. Bohužel nemáme teď tlumočení. We're not getting the interpretation. So can we so eh, Můžeme pokračovat? Je, uslyšit, slyšíte? Je slyšet česky, prosím vás? Česky slyšíte, paní Sehnalová? Dobře. Eh, Eh, je samozřejmě velký technický problém, když neznáte, neumíte jazyk pana Masineviče. Pane, možná byste to zkusil znovu a uvidíme, co se bude dít. Děkuji. Eh, vážený pane předsedo, jakožto eh, stínový zpravodaj za EPP, bych se chtěl podívat na některé aspekty, které by měly být skonkretizované v stanoviska, které připravila paní zpravodajka k této směrnici, které Eh, se zavádějí na základě přechodného režimu. Jsme velice rádi, že komise toto navrhuje, změny směrnice. Otázka je ale podstatné spoždění. Už dneska dělá 18 měsíců a znepokojuje to výrobce, na které se směrnice vztahuje, že od ledna 2011 už bude závazná nová norma emise z eh, etape 3, 3B, to už je eh, restriktivnější díky eh, flexibilnímu, pardon, přechodného režimu až do, to bude trvat vlastně až do prosince roku 2013. Já nechci opakovat všechny technické údaje, co nám tedy řekla paní zpravodajka, to bych jenom opakoval. Je to opravdu vysoce technická zpráva a proto mi dovolte, abych přešel k vlastním eh, připomínkám. Eh, hospodářská krize, z níž se teď už začínáme dostávat, se samozřejmě týká těchto výrobců těchto motorů, jedná se o stavební e, stroje a tam e, e, odbyt sklesl až o 42% v roce 2009. Předpokládá se, že v roce 2010 růst bude dělat 5 až 10% a zblíží se zhruba, přiblíží se k hodnotě z podzimu roku 2008 této souvislosti, kromě možnosti uvádět na trh eh, části strojů eh, ze, staršími, ze starších eh, motorů. Vzhledem k nákladům z doby krize výrobci můžou mít problém s uplatňováním těchto naří předpisů. Krom toho je možné, že část výrobců si nakoupí větší množství těchto motorů do konce roku 2013, aby je mohli potom prodávat ještě tyto motory podle staré normy a tím, aby se vyhnuli novým restriktním, těm novým limitům. E, komplikovaná je také situace, že je tady více než hundred různých modelů e, těchto strojů. A tyto normy nutí vlastně k tomu, aby se přeprojektovávaly tyto stroje, protože není možné, aby se nové motory dávaly už do stávajících konstrukcí. A pak je také nutné to znovu vlastně konstruovat. Musí se brát například funkčnost, viditelnost, bezpečnost pracovníka, který, eh, operátora tedy. A eh, někteří výrobci dělají jenom eh, několik kusů jednoho modelu spolu. A proto by to mohlo být pro ně nepřekonatelné restriktivní omezení. A více než tisíc výrobců stavebních strojů vlastně samostatně nevyrábí motory, ale dostávají už hotové jednotky, hotové agregáty pak je tady poslední hrozba pro výrobce, což je nekonkurenční zařízení z Číny nebo z Jižní Ameriky, protože ty neplní evropské normy. A v této souvislosti by bylo třeba uvést potom omezení na dovoz strojů a zařízení, které neodpovídají normám a které se dovážejí z třetích států. Děkuji. Thank you very much. Mrs. Meissner. Děkuji, paní Meissner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich danke auch der für Ihre... Já eh, děkuji paní zpravodajce za stanovisko. Já eh, mám k tomu jednu věc. Já jsem v tomto parlamentu teprve půl roku a já se vždycky divím, že eh, když nastanou, nastavují případy, kdy máme se vyjadřovat svými stanovisky k něčemu, co ano, my sice máme návrh komise, ale prostě ještě nemáme hotové dokumenty. Takže to je podivné pro mě. Ale eh, já se nechci příliš držovat eh, u technických věcí. Eh, paní Senalova nám k tomu řekla už mnoho. Jde o to, abychom Eh, vytvářeli ekologičtější systém dopravy, včetně tedy emisí motorů. A to se týká nejenom tedy CO, ale také uhlovodíků, eh, síry, prachových částic a tak dále. Prostě my chceme zredukovávat všechny možné typy emisí. Takže se soustředujeme na motory. A já si myslím, že ta změna směrnice, tak jak to navrhuje komise, je, myslím, rozumná, poněvadž mě to připadá i proveditelné. My prostě chceme navrhovat takové eh, limity, které jsou také dodržovatelné. Možná, že v minulosti jsme byli příliš ambiciozní, takže teď má smysl zase to trošku změkčit tím, že navrhujeme prodloužení. To je, myslím, správně. Důležité je také to, aby u té flexibility, která tedy eh, zatím zůstává, to znamená, aby mohly být i tedy trošku starší motory uváděny v přechodném období na trh, tak to je, myslím, také dobře. Jestliže tedy místo 20 eh, eh, motorů, které jsou méně ekologické, tady umožňujeme 50 eh, a má to tedy pouze celkové zvýšení emisí za následek ve výši 0,3 Ano, tak to zase asi nebude tak špatné. Pokud se týče počtů pro menší podniky, které tomto případě budou moci vyrobit více méně čistých motorů během toho přechodného období, tak to je také správně, že to zvyšujeme. No a konečně tato flexibilita musí fungovat, tedy platit pro všechny motory, nejenom tedy proti zemědělské stroje, lodní, ale také na železnici. My říkáme, že železnice eh, jsou zvláště eh, zeleným druhem dopravy, škoda, že tady není pan Kramer, neslyší mě. Takže je skutečně důležité, abychom se ptali také, co mohou dělat železnice. Eh, jestliže budou měnit lokomotivy za nové, tak také by to chtělo, aby tam měli ekologičtější motory, nebo jestli jim dáme ještě nějaké přechodné období, nevím. Každopádně železnici bychom neradi znevýhodňovali. Já tedy děkuji za to, co navrhuje komise. Potřebujeme flexibilitu, chceme dosávat cílu, ale samozřejmě můžeme si na to chat více času, to je důležité. Děkuji, pan Wogen eh, za komisi, pokud jsem řekl to jméno správně. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji za kvalitní prezentaci tohoto komplexního návrhu. Já možná budu muset trvat na tom, na těch bodech, které zde byly zdůrazněny. Především eh, paní Senelová tady eh, zdůraznila jeden bod, a to je důležitost eh, Eh, tohoto opatření proto, abychom pomohli sektoru, který je stále ještě zasažen hlubokou krizí. Sice se situace zlepšuje, ale třeba eh, výrobci stavebních strojů, zemědělských strojů eh, jsou na tom pořád ještě špatně a potřebují dodatečnou pomoc. A tato krize přesahuje do chvíle, kdy Eh, všichni výrobci by se de facto měli přizpůsobovat ve své výrobě eh, přísnějším emisním normám, což je drahé. My na to teď ještě zcela nemáme, Některé, některým firmám se to daří rychleji a poměrně velké počty malých eh, firm mají situaci ještě pořád obtížnou, a je pro ně tady těžké, aby tady, aby eh, přešli na ty modernější motory. Eh, hovořilo se také o dozoru nad trhem. To je eh, záležitost, kterou sledujeme ve spolupráci s českými zeměmi. Snažíme se posílit tržní dohled. Jak víte, máme tady regulaci trhu, to je 768 toto nařízení pro zlepšení tržního dozoru a současně s tím se snažíme ve spolupráci s českými zeměmi zlepšit situaci v tom, aby všechny stroje, které se dostanou na trh, budou dostávat na trh, tedy aby splňovaly nové limity samozřejmě takto jednáme v zájmu výrobců uvnitř EU a samozřejmě také v rámci, eh, respektive v zájmu zlepšování životního prostředí. Pokud se týče časového průběhu, domníváme se, že tento návrh eh, respektive řeknu takto, ta příprava si vyžádala určitý čas, poněvadž výrobci eh, signalizovali komisaři, že eh, je velmi obtížné, aby splnili přísnější normy, také nebylo zcela jasné ve všech informacích. A také došlo v tom klíčovém období k výměně eh, komise. No a nakonec jsme schválili letos v létě text návrhu. My se domníváme, že je důležité, eh, abychom tento text měli a naše časová představa, včetně mandátu, eh, museli jsme pomocí toho tedy jasně ukázat, že to neznamená, že bychom ustupovali od emisních standardů, které byly schváleny už nějak před 6 lety. My chceme dodržet, ale dáváme tady eh, na příští tři léta určitou flexibilitu, čili to je podstata toho návrhu. Děkuji, pane Königu. Děkuji za zajímavou Eh, prezentaci. My eh, ve výboru Envy jsme se také bavili o limitech eh, CO2, NOx a dalších u malých užitkových vozidel. My jsme sformulovali a stanovili cíle. A já bych tedy rád si vyslechl vysvětlení. Tady skutečně je důležité vědět, o jakých hranicích CO2 se bavíme. Tady hovoříme o 3A a 3B a e, u těchto motorů tedy e, je to vlastně standard také pro všechny ostatní e, emise. Já nevím, co vlastně chceme dosáhnout tím 3B, abychom měli takovou matatelnou prostřed, představu, co to znamená, ať se tady nebavíme o nějaké černé skřínce. Komise může reagovat? Eh, my jsme tady v trošku jiné situaci než u těch lehkých eh, užitkových vozidel nebo u osobních vozidel. My tady máme co dělat eh, s, s širokou platou aplikací těchto motorů. Jsou to motory, které se dostávají na trh a využívají se ve strojích různých typů, různého použití. Budou podle toho mít také různou spotřebu, různé emise CO2 a tak dále. V současné době eh, se nezabýváme emisemi CO2 ani eh, účinností, čili teď eh, se bavíme o tom, jak obecně zlepšit podmínky u těchto strojů, a chceme také pomoci uživatelům, aby mohli využívat novější technologie, poněvadž v tomto trhu také dochází k významnému vývoji. Ale v zásadě si myslíme, že ty hlavní znečišťující látky jsou NOx a prachové částice. Čili tady byly stanoveny cíle, emisní limity 3A eh, a 3B. Eh, my je, máme jasně identifikované ve směrnici a pro jednotlivé, máme tam ty limity pro jednotlivé typy respektive kategorie motorů, ty jsou v příloze směrnice. A pokud se týče částic, tak ta kategorie 130 až 160 kW, tak tady chceme mít 0,2 gramů na kWh. To je 3A a to potom jde dolů na další kategorie 110 kW a tak dále. Čili tam jsou prostě stanovené místní stropy. Děkuji, teď už je to naprosto jasné. Děkuji vám. Chcete, paní Sehnalová, říct něco ještě závěrem? Nechcete? Pěkný komentář. OK. Dobře tedy. Takže harmonogram. 16.11. je termín pro pozměňovací návrhy. 25. ledna se bude hlasovat. Pokud jde o výbor Envy, tak tam ještě nevíme, jak bude výbor postupovat. Nikdy nevíme, jak bude výbor postupovat. A na plenárním zasedání nevím, kde se bude hlasovat, protože to ještě neproběhlo všechny, všemi výbory. Každopádně Termín pro předložení pozměňovacích návrhů je 16.11. a 25. ledna se bude hlasovat v tomto výboru a máme naplánováno jednání s panem Hudarem eh, z agentury EASA s tím, že nyní je 30-minutová pauza, teď je čtvrt na pět. A ve tři čtvrtě na pět zahajujeme debatu s panem Gudu. Okay, colleagues. Takže prosím, co? Ne. Budeme začínat. Zahájíme. Je zde pan Gdu z EASA, je výkonný ředitel Agentury pro bezpečnost letectví. Asi si vzpomenete, že zde byl požadavek, aby proběhla taková ta výměna názorů o věcech, které zajímají naše poslance, takže proto se to takto naplánovalo. Máme v úmyslu v prvé řadě dát slovo panu Gudu, který vystoupí a následně se vyjádříme my. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, dámy a pánové. vážení členové výboru. V prvé řadě, pane předsedo, já bych vám rád poděkoval za pozvání, abych mohl zde vystoupit před výborem pro dopravu za Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví. Jsem rád, že bude probíhat tato výměna názorů. Chci také poděkovat eh, Evropskému parlamentu za neustálou podporu naší evropské agentury. Chci opětovně zdůraznit náš závazek transparentně informovat o naplňování všech požadavků, které jste vyslovili. V prvé řadě se vyjádřím k obecné situaci. Budu hovořit o strategii bezpečnosti. Naším posláním je totiž bezpečnost. Od listopadu 2009 bylo přijato nařízení 1108. Jak víte, tato agentura je odpovědná za všechno od navigační věže přes letiště. Tento rok naše agentura se aktivně angažovala při přípravách a koordinaci evropských dokumentů, které byly přesně zaslány na konferenci na vysoké úrovni a pak v září na úřad pro mezinárodní osobní leteckou přepravu. Evropa tam sehrála zásadní roli. Před rokem se ustavila pracovní skupina, poradní výbor, v kterému předsedala naše agentura. Byli tam zástupci agentury, zástupci Evropské komise, Eurokontrol a odvětví samotné. Tato skupina má radit v oblasti bezpečnosti a strategie bezpečnosti, má popisovat evropský bezpečnostní program a má navrhovat opatření a kroky v Evropě směrem k bezpečnosti a má navrhovat požadavky na smluvní strany. Je to první pětiletý program. V prosinci bude předložen radě naší agentury. Doufejme, že bude schválen na nejvyšší politické úrovni. To bude nutný základ pro zlepšení a posílení bezpečnosti evropské letecké dopravy v následujících letech. Dovolte mi informovat o bezpečnosti v roce 2009. Ještě nemáme statistické údaje z roku 2010. Bezpečnost v letectví byla v roce 2009 vynikající. Došlo pouze k jedné nehodě v osobní přepravě a byly dvě smrtelné nehody které spočívaly v provozu helikoptéry. A to jsou výsledky lepší, než jaké byly v předchozích letech. Doporučení agentuře ze strany vyšetřovatelů nehody se zdvojnásobily a to se i rozšířilo na další oblasti, včetně navigace. A existuje trend, který bude pokračovat dál a tento trend bude znamenat víc práce pro agenturu. Pokud jde o zprávy o nehodách a nebezpečných situacích, tak, to, tak ten počet roste. Musíme provést analýzu a poučit se z těchto případů, abychom zlepšili bezpečnost, abychom nastavili odpovídající nástroje, které budou postihovat příslušné nebezpečné situace. A nyní se dostávám k regulační činnosti, která v roce 2009 a v roce 2010 byla docela náročná. V následujících letech to bude také tak. My jsme zveřejnili 12 eh, MPA Nejprve šlo o provozní kompatibilitu letounů, provozní hodnost a provozu schopnost. Na konci roku 2009 nás komise požádala, abychom ustavili rychlý postup a tím transponovali tři stávající pravidla která se týkají řízení letového provozu. Tato pravidla by měla být do konce roku 2010 přijata v komitologii. Ta pravidla se týkají licence pro e, řízení letového provozu, potom pravidla pro provozovatele, lepší kontrola a požadavky týkající se monitorování. Tři posudky agentury byly zaslány v březnu včas tedy. E, na adresu komise a jedná se tedy o transpozici stávajících pravidel prostřednictvím nařízení. To bude řešeno později, aby se integrovaly základní předpisy a základní struktura nařízení. V roce 2010 byla naše regulační činnost velmi důležitá. My jsme se vyjadřovali k připomínkám, které jsme obdrželi, vyjadřovali jsme se k požadavkům jednotlivých subjektů a vyjadřovali jsme se i k, k tomu, co jsme obdrželi FCA a pak jsme se vyjadřovali k požadavkům na omezení letového času. K tomu se vrátím podrobněji, v případě, že se budete dotazovat. Priorita pro prováděcí pravidla jsou takové, že rozšíření záběru nám nás převedlo k regulaci další navigace a provozu schopnosti. A k tomu, abychom vzali v potaz, potaz technologický pokrok. My spolupracujeme s Eurokontrolem, jak víte, tak jsme ustavili program jednotného nebe, existuje i spolupracující orgán, který má zajišťovat spolupráci mezi agenturou a komisí. Bude, bude tento orgán používat i experty Eurokontrolu a bude jednat o nařízení ATM, o standardizaci ATM a bude také pojednávat analýzu bezpečnosti ATM. Výměna zástupců mezi PRB a LIASAC by měla zajistit, aby bezpečnost ATM a příslušných um, objektů byla dostatečně upravena a nyní se dostávám k otázce financování a personálního zázemí. 107 milionů euro jsme měli v roce 2010, 70 od odvětví prostřednictvím regulace a 34 milionů jako evropský příspěvek. A nad rámec těch 107 milionů existuje určitá další rezerva 27 milionů. Čítá tato rezerva. V roce 2010 vypadaly výdaje takto. Personální náklady 56 milionů, milionů režijní náklady 14 milionů, provozní náklady 40 milionů. A v těch 40 je 25 milionů na subdodavatele a práce národních orgánů. A plán zavádění je 500, více než 500 dočasných pracovníků s tím, to je plán, s tím, že 520 míst bude obsazeno do konce roku. A do konce roku budeme mít 55 smluvních pracovníků na rok 2011. Nepředpokládáme velmi odlišný rozpočet. Máme pětiletý plán, kde se předpokládá 37 milionů euro jako evropské příspěvky, ale vzhledem k finanční krizi a omezenému rozpočtu to zůstane na úrovni 34 milionů, což bude o 3 miliony méně, než co se předpokládalo v původním podnikatelském plánu. Toto rozpočtové omezení je nevítané, samozřejmě v době, kdy agentura roste a má víc a víc činností na starosti. A pomoc eurokontrolu v ATM je samozřejmě vzhledem k tomu velmi vítaná. Pokud jde o nábor, tak plán na rok 2011 se příliš neliší od roku 2010. 570 budeme mít dočasných pracovníků a musíme tyto lidi připravit na výkon práce, takže musíme v budoucnu ještě navyšovat stavy. Pokud jde o odvody, poplatky a daně, tak já bych rád napravil dojem, který možná někdo z vás získal. Současné sazby by napovídali tomu, že má agentura víc peněz, než potřebuje. Ale pamatujte na to, že v roce 2007 byl přebytek způsoben změnou metody platby za služby v daném roce. My jsme vybrali peníze na konci odvedené práce a byly tam také určité zálohy na budoucí práce a tím se vysvětluje přebytek, k němuž došlo v roce 2008 a v roce 2009. A zvláště v roce 2009 ten přebytek téměř úplně zmizel, protože se více věnovalo úsilí na navigaci a zmizely určité činnosti z předchozí doby. Bylo navrhováno, aby se změnilo nařízení ohledně poplatků a sazeb, tak aby ty sazby byly více reprezentativní, aby více odpovídaly, tak abychom byli schopni platit za naše původní činnosti, což vyplývalo z rozšíření našich pravomocí a tím bychom zajistili, aby malé podniky nemusely platit víc. My doufáme, že komise rychle toto nové nařízení schválí. Uzavřu to tím, že řeknu, že od roku 2001 až 2008 se agentura věnovala vnitřním auditům eh, certifikačních orgánů. Tam se prokázal profesionální přístup a kvalita v těchto orgánech, které se věnují vydávání certifikací. To je tedy moje prvotní prohlášení, pane předsedo. Já se rád vyjádřím, pokud budou dotazy. Můžete se zeptat úplně na cokoliv, co byste chtěli vědět o agentuře. Děkuji. Děkuji za EPP. Pan Kuhn, prosím, máte slovo. Danke, Chairman. Fede Godot. Děkuji, pane předsedo. Pane Godo, ta bilance je skutečně eh, úžasná, jak jste to prezentoval, nejenom tedy v rámci toho rozpočtu na 2010, který ze dvou třetin je dán příspěvky eh, z leteckého průmyslu, jedna třetina z komise, ale my musíme eh, v rámci vašich nových úkolů s komisí otevřeně hovořit o tom, že je třeba vás eh, příslušně finančně vybavit. My v poslední době Eh, debatujeme o tom, jak zlepšit leteckou bezpečnost, zejména už na zemi, pokud se týče detekci cestujících, tak eh, aby eh, jsme se také zaměřili na bezpečnosti mezery v nákladové dopravě, v nákladní dopravě. Nicméně eh, jde také o technické eh, zkoušení jednotlivých operátorů, to znamená aerolinií a ani tam si nemůžeme dovolit chyby. Možná byste mohl krátce říci něco k tomu, co se vlastně stalo s tím strojem A380 v Ázii, kdy došlo k poškození turbíny a to si vynutilo nouzové přistání jakým způsobem tady probíhají testy v souvislosti s tímto incidentem. Samozřejmě nám jde především o bezpečnost letecké dopravy v Evropě a také o rozdělení eh, našeho evropského společného trhu v letecké dopravě. Čili tady jsou nějaká rozhraní mezi evropským, neevropským, jeho evropským eh, sektorem z hlediska letové bezpečnosti. Vy jste nám tady předložil eh, skvělou bilanci v tom, že eh, v komerční eh, letecké dopravě ve sledovaném období nedošlo k žádné nehodě s výjimkou těch dvou smrtelných nehod s helikopterami. A tady je třeba poukázat také na to, že v Evropě eh, nám jde v prvé řadě o bezpečnost v letovém provozu a že spolupráce mezi českými zeměmi se v této věci výrazně zlepšila. V dopravním výboru jsme už debatovali také o tom, že v případě letecké katastrofy, pak vyhodnocení, eh, vyšetřování eh, těchto případů se dá zlepšit eh, úpravou kompetencí mezi členskými zeměmi. Příslušné agentury ve Velké Británii nebo třeba ve Spojených státech mají speciální zdroje, takže je důležité, aby bylo možné si navzájem vypomáhat v této oblasti. Počty zaměstnanců, vy jste to charakterizoval tak, že EASA má 520 dočasných zaměstnanců, možná byste k tomu mohl říci, jak si představujete budoucí tvar vaší agentury. Eh, vy máte vlastně 57 eh, milionů na mzdové prostředky a samozřejmě máte vzdělané lidi, které je třeba zaplatit. Takže to je všechno a děkuji vám za zprávu. Děkuji pan Dráví za socialisty. Eh, děkuji, <clears throat> pane předsedo. A dovolte mi, abych panu Gudu poděkoval, protože je velice důležité, abychom s vámi udržovali pravidelné kontakty, abychom od vás dostávali aktuální informace o vaší práci. <clears throat> Mám několik dotazů. Pro začátek zaměřujeme se na bezpečnost a vítáme vynikající čísla v tomto směru za rok 2009. Ale poměrně nedávno došlo k incidentům. Incident s, motorem Rolls, s motory Rolls-Royce a právě jsme provedli legislativní úpravu, která se týká úkol různých stran eh, které mají co dělat i s incidenty a nehodami, a máme to ve zprávě. Co si myslíte ohledně této legislativy? Vyhovuje vám to? A jaká je vaší úloha při vyšetřování takových incidentů či nehod? Například eh, ten případ eh, australské Eh, letecké společnosti. Já vím, eh, že to je mimo Evropskou unii, ale jedná se o letadlo, které bylo vyrobeno zde. Takže můžete k tomu něco říci? Také se jste se zmiňoval o zdrojích. <clears throat> Zmínil jste, že máte o 3 miliony mm, euro méně, alespoň v současné době a že se možná toto číslo změní. Tedy eh, myslím méně v porovnání s vaším podnikatelským záměrem. Eh, myslíte si, že to vaši práci stíží? Hovořil jste také o úkolech navíc do budoucna. A na které z těchto úkolů budete potřebovat další pracovníky? Možná byste to mohl konkretizovat. Také jste hovořil o pravidlech, eh, která se vztahují na poplatky. Mohl byste vysvětlit eh, zásady, z nichž vycházejí změny, k němž docházejí? Eh, jaké změny to budou v porovnání se současným systémem, jaký to bude mít dopad na vaše příjmy? A konečně pak mám několik otázek. Jsou to věci, které jsme v posledních měsících my sami diskutovali. Vy jste také hovořil o omezeních eh, doby, let, eh, datové doby letového času. Hovořil jste také asi o době, nutné době odpočinku. Před půl rokem eh, v tomto směru probíhala velice živá diskuse, hodně se o to lidé hádali. A vlastně už by to mělo teď někdy v září, v říjnu být hotové, eh, vyřešené. Můžete nám tedy říct, jak situace vypadá? A pak podobná otázka. Týká se to o věci, která ještě není úplně hotová a týká se to eh, eh, povolení licencí pilotů. U toho je také mnoho otázníků. Mohl byste nám říci, jaké je vaše stanovisko k zásadám, jaké vy byste eh, chtěl podporovat zásady, z nichž by měly ty změny vycházet. A potom poslední otázka. Ve vašem úvodu jste hovořil o projektu jednotného nebe jaká je vazba mezi ním a Cezarem a jaká je vazba zase s vaší práce a jak tedy EASA se zapojuje do projektu jednotného nebe. Děkuji. Paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Já také srdečně děkuji panu Guru za předloženou zprávu. Já se pokusím neopakovat předřečníky snad kromě toho, že eh, myslím, že je velice potěšující, že se podařilo eh, velice snížit počet nehod v leteckém provozu. To je opravdu dobré. K té zprávě Virak, já myslím, že je velice dobrá. Eh, prostě, že by mělo jít vyšetřování tím směrem, bychom se dozvěděli, jak předejít leteckým katastrofám v budoucnosti. Eh, další body. Eh, Vás se týkal také eh, výbuch islandské sopky, tedy zajišťování bezpečnosti v této souvislosti. Já myslím, že je samozřejmě důležité dbát na bezpečnost a v případě nebezpečí nepovolit starty. Ale já si myslím, že Evropa se k tomu nepostavila optimálně. Myslíte, že by bylo možné i kdyby se v budoucnosti reagovalo rychleji a možná eh, v lepší spolupráci. Další věc. Eh, autopiloti a jejich ještě vyspělejší verze. Eh, čili používáme čím dál tím více techniky, aby se vyloučila lidská chyba. A mě by zajímalo, jestli třeba takový pro do budoucna bude muset studovat elektroniku nebo něco podobného, aby byl schopen eh, to vůbec zvládat. Já nevím, eh, je to skutečně pro bezpečnost nebo spíše proti bezpečnosti, když se o všechno starají stále více stroje a stále méně lidé? Eh, skutečně tedy dokážou stroje lépe řídit letadlo než pilot? A poslední otázka, letecké licence. My jsme dostali řadu e-mailů od soukromých pilotů, kteří získali licence ve Spojených státech a dokonce mají i eh, licenci na eh, letání podle přístrojů. Eh, to v Evropě vůbec není, ale nyní se tedy u nás letá i s americkými stroji, takže Otázka je, jestli by mohli eh, tyto lidce vyžovat i tady. Možná, že jejich licence, tedy ty americké, jsou snad i bezpečnější než naše. Já nevím. Eh, harmonizace v Evropě je dobře, ale jestliže je něco někde jinde lepší, tak proč to nevyužít? Děkuji, paní Lesnerová. Myslím, že Eh, existuje pouze jeden, eh, pan Oliery. Oliery, kdo si myslí, že eh, v podstatě nepotřebujeme posádky v letadlech. Pani Lichtenberger, děkuji. Děkuji také za zprávu. K ty otázky, k té zprávě, ty už tady zasněly, to mohu jenom podpořit. A vzhledem k tomu, co se tedy k reakcím od různých pilotů. Já bych ráda věděl, jak vy se stavíte k této zprávě. Eh, a jak zdůvodníte eh, svoji, své rozhodnutí. Dále eh, předpasy k sharingu a leasingu. Čili tady jsou s tím problémy v praxi. Můžete nám k tomu dát přesnější informace? co tady je za problémy, zejména ve vztahu ke třetím zemím nebo eh, eh, le, lety ze třetích zemí v systému wet leasing nebo eh, otázky re, otázky, jak se v praxi uplatňují evropské předpisy a potom také předpisy pro osádky letadel, tam jsou také nějaké předpisy, nebo je třeba mít předpisy pro odpočinek. Čili to jsou věci, které nás eh, zajímají, poněvadž my jsme o tom už eh, debatovali v minulém období, jak já si pamatuju. A já bych tedy nerada, kdyby to, co jsme prodiskutovali tenkrát, aby prostě zapadlo. A poslední otázka. Jaké jsou operativní praktické závěry eh, z případu islámské sopky? Chceme, nebo došli jsme k závěru, že je třeba vypracovat eh, společné měřící systémy nebo společné zabezpečení údajů, abychom se vyhnuli širokým a dlouhým debatám, které už eh, dříve vedly eh, k více potížím. Dá se říci, že eh, práva cestujících eh, byla ve velké míře zneužívána, ale také v, tom, v té operativní oblasti eh, se poskytovalo nedostatečně. Čili jaká opatření navrhujete nebo navrhli byste, aby takovéto situace eh, v budoucnu nedošlo. Já tedy doufám, že už nezažiju podobnou, podobný výbuch sopky, ale samozřejmě možné to je. Děkuji, paní Foster. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Gudy. Možná nejsem až tak nadšená jako ostatní kolegové. Je pravda, že je dobré, že jsme upozornili na otázku toho, že dostáváme různé požadavky nejenom od odvětví, ale i od voličů. A nejde jenom o komerční lety, ale o e, rekreační lety lehká letadla a tak dále. Ale zdá se mi, že se tady něco ztratilo. My jsme podpořili vytvoření IATA z jednoduchého důvodu. Je potřeba eh, takového dohledu i v souvislosti se stavbou A380. Já se nebudu k tomu dostávat. Nevím, jak to funguje, jak často se tyto potíže s motorem objeví po celém světě. Možná tohle není to pravé fórum, kde tuto technickou věc řešit. Krom toho všeho však mám určité obavy, když hovořím se zástupce odvětví, jaké pravomoci má IASA. To je otázka. Já myslím, že se na to nedívám až tak špatně, když říkám, že my jsme podpořili vytvoření IASA proto, aby to uh, byla celoevropská agentura, která řeší bezpečnost, ne životní prostředí, ne sociální otázky. Vy máte na starosti bezpečnost. A otázka zní, je toto otázka bezpečnosti? Pokud odpověď zní ano, tak to patří do vašich pravomocí. Pokud ne, tak to patří jenom. A já nevím jestli je zde nějaký problém mezi komisí a IASA, ale něco se nám tady v mlze ztratilo co zde vidíme, je zde postup pro sestavování pravidel a tam, kde by normálně nebo logicky platilo, že se něco přesune jenom, tak najednou vidíme, že se tam dostává spousta dalších témat. Některé oblasti bezpečnosti, jak jste sám říkal, lze řešit bilaterálními smlouvami o bezpečnosti, protože to jsou smlouvy, které existují. Ale pak jsou tam další věci, jako třeba šetření, simu, simulátory, eh, zdravotní prohlídky. To není až taková otázka bezpečnosti. Potom personál, eh, posádka. Posádka, jestli chodí na prohlídky každé, každý šest měsíců, nechodí, ale to není otázka bezpečnosti a je to otázka nákladů eh, letecké společnosti. Chce to letecká společnost udělat, udělá to. Je to bezpečnost? Není. Uh, je posádka a letadlo otázka bezpečnosti není. A není to na nás, abychom začali diktovat, co má všechno udělat, co dostane jako za výhody posádka letadla. To není na nás. A to jsou otázky, které se najednou dostávají do této velké mlhy. A to se děje. Najednou je to velmi složitá situace pro IASA, protože ten záběr, ta soustředěnost na nejdůležitější otázky, uh, jako třeba udělování licencí k letu a omezování letové doby, tak to se najednou ztrácí. Spousta lidí říká, že neexistují žádné konzultace, že předkládají posudky a nikdo je neposlouchá a kolikrát se to dostane na 150. stránku nějakého dalšího dokumentu, který má vyplynout z dalších konzultací, ale někdy se to z toho eh, vytratí. Zpráva Mibus, já jsem nikdy neviděla tolik hlouposti najednou. Je to něco, co jsme najednou přijali, já nevím, jestli to byla komise, je to opravdu spochybnitelný dokument, naprosto spochybnitelný dokument. Je to těžké pro vás a já to chápu. Začínáte od nuly, máte vytvořit agenturu, která má být důvěryhodná, uznávaná na mezinárodní úrovni. Takže vždycky jste to měli těžké. Já to vůbec nespochybňuji. Ale pokud to má směřovat správným směrem, pane Gudu, komise, tak se budete muset začít soustředit a úsilí bude muset být cílené. Cílené na otázky bezpečnosti a další otázky, které je třeba pojednat jinak, protože potřebujeme produktivní odvětví, máme za sebou dobrou historii, to už jsme říkali, nechceme GA, nechceme, aby eh, ta rekreační část byla eh, příliš zatěžující a já bych ráda apelovala na to, abyste slyšeli a vyslechli to, co říká odvětví a co říkáme my, protože my jsme v podstatě také ta přední linie, protože hovoříme s voliči a oni něco požadují a my bychom rádi, abyste se zaměřili na strukturu jako takovou a abyste se zaměřili na to, co máte vlastně transponovat co se děje v té oblasti sestavání pravidel. Asi tam máte 106 pracovníků, kteří sestavují pravidla, ale stovka z nich neposlouchá nikoho, takže opravdu byste se měli zaměřit na strukturu. Jinak totiž lidé budou nadále se na vás obracet a na komisi a nikam se to nepohne. My chceme dosáhnout úspěchu, tohle celé musí být úspěch. Musí to být důvěryhodná agentura a já si myslím, že se to trošku někde ztrácí a myslím, že se nevěnujete tomu, čemu byste se striktně věnovat měli. Děkuji. Děkuji, pan Kohlíček. Pane předsedo, Musím konstatovat, že pan Guru neodpovídá na dopisy, radši možná píše děvčatům než chlapcům, já to docela chápu, já jsem podobný. Eh, chtěl bych se zastavit u toho, čím skončila moje vážená kolegyně. Já si nemyslím, že není důležité, v jakých podmínkách piloti pracují. A asi před třemi lety, no, před čtyřmi roky, jsme se hodně tady hádali, nejen tady, o to, jak vlastně mají vypadat směny pilotů jaké mají být ty minimální doby odpočinku, a to nejen v rámci jednoho dne, v rámci týdne, v rámci 30 dnů a jestli právě tyto doby jsou ty správné. Nechtěl bych být v kůži toho experta, případně lékaře, který má k tomu dát svoji expertízu a říct, tohle jsou ty minimální doby odpočinku. Není to jednoduché, nezávidím vám to ale vybral jste si to, prosím. Tak to je první věc a bylo by dobré, kdybychom tyhle ty věci měli sjednocené, protože to je věc, která by se měla nějak ujednotit. Druhou věcí je zásady pro udělování licencí pilotů. Domníváte se, pane řediteli, že pilot má být spíše strojník anebo letec? To znamená, má být trénován v mezmotorovém lítání? když mu vyplivne automatický pilot, když mu upadne kus motoru, případně když má jiné problémy, aby byl schopen přistát? Na to samozřejmě navazují dopisy, které si spolu vyměňujeme. Za třetí, jednotné nebe a Cezar. Cezar má být aplikován v roce 2014. Jednotné nebe mělo několik mezinárodních úmluv, například uspořádání letového prostoru nad střední Evropou ve středních výškách, kde jsem já byl dokonce zpravodaj v České republice. Není to tak dlouho, asi 8 let. Už je to zrušené. Ale uplatňují se některé ty prvky, tak jak je řešen Cezar, postupně do letového provozu. Asi by to bylo žádoucí, aby to nebyl najednou celý balík. A do jaké míry vy v tom můžete sehrát nějakou roli? Myslím tím na velká letadla, nikoliv na letadla pod dvě tuny vzletové hmotnosti, u kterých zřejmě někteří vaši pracovníci cítí z doby, kdy s nimi lítali, neobyčejně blízké vztahy k těmto letadlům a proto do nich mluví. Snížení počtu nehod, to je vynikající, to je úplně perfektní, ale neslyšel jsem, že by po kterékoliv nehodě velkého letadla se stovkami cestujících na palubě bylo bezprostředně po této nehodě zastaven letový provoz. To je přece nejlepší opatření na bezpečnost. Protože sebelepší metoda vám nevyloučí, že na tom letadle je něco v nepořádku. Sebelepší zkušební metoda. Pak bych se chtěl dostat k tomu, co mě opravdu tíží, jestli skutečně podobným způsobem, jako je EAT 2010 0186E z 3. září, postupujete v jiných případech. Jsem si jist, že ne. To mě mrzí, protože loni, těsně po volbách, jsme se tady napříč spektrem dohodli, že vaše žádosti budou vyslyšeny, přidali jsme vám jak peníze, tak lidi, a snažíme se vám vytvořit co nejlepší podmínky. Na základě těchto nejlepších podmínek očekáváme, že budete také podle toho pracovat. A mě opravdu mrzí, jestliže věci se řeší tak, jak se neřeší. Ještě jednou opakuji. Jestli věci se řeší, takže se neřeší. Očekávám vaši návštěvu v Praze. Děkuji. Okay, thank you. I'm not... Děkuji. Nikdo další se nehlásí, takže si s dovolením sám vezmu slovo. Pane Gudu, dovolte mi, abych eh, Nejprve eh, se vrátil k tomu, eh, o čem už hovořili jiní, hlavně eh, povolení nebo licence třetích zemí. Mohu vám poblahopřát, že jste se dostali jaksi na druhé místo, co se týče mé kanceláře, kam dochází <laughs> dopisy od voličů. Sice jste pořád ještě za ochránci zvířat, pořád ještě řešíme tuleně a podobně, ale druhý největší balík dopisů eh, jsou eh, soukromí piloti, kteří mě píší a jsou vstekli na EASO, hlavně co se týče eh, licencí povolení třetích stran a zejména hodnocení IMC ve Velké Británii, protože to by stálo, aby dostali plné hodnocení 12 000 euro. A eh, já nevím, že by zrovna ve Velké Británii něco moc spadalo z nebe a nemyslím si, že by to byl konkrétní britský problém. Nicméně eh, eh, piloti rekreačních a soukromých letadel mají pocit, že jdete za nimi, že jste, že jste se na ně zaměřili, zasedli jste se na ně. A IMC, eh, týká se to IMC hodnocení eh, licencí a také licencí třetích stran. Pak ještě dva body. Jedna je poměrně drobnost, ale jedna je věc zásadní. První věc. Zda máte nějaké plány v Evropě, aby na evropských letištích byly povinné zóny pro případné přeletění přes přistávací dráhu, protože tam, kde takové zóny jsou, tak v některých případech se tam někde letadla zastavila a sam přežití je pak vysoké v podobně s těmi, kteří prostě eh, spadnou, vypadnou eh, rovnou eh,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 A není náhodou na čase, abychom už hledali nějakou způsobu, způsob, jak v souvislosti s bezpečnostním eh, auditem zařadit také prohlídky, zda ta letadla mají takovéto bezpečnostní zóny kolem runway. A asi víte, že druhý pilot eh, v letadle ve Spojených státech nemusí mít certifikát pro ten patřičný typ letadla, se kterým právě letí. Já nevím, jestli si je hodně evropských amerických občanů, kteří si vědomují, že když letají po Spojených státech nebo do Spojených státech, možná je tam v kokpitu posádka, která obsahuje člena, který nemá certifikaci pro ten příslušný typ letadla. To byste si řekli je věc pro Spojené státy. Ale vzniká z této souvislosti taková otázka. Co děláme my, abychom zajistili, že členové posádky v kokpitu mají eh, Eh, ty, eh, certifikaci pro ty letadla, když z Ameriky do američtí piloti létají do Evropské unie. Pro případ, že by se něco stalo. A potom, co hlavně chci něco říci, se týká evropských OPS. Já jsem byl tím, které, kterého semleli opravdu v té mašině. A jedná se o to, aby se to opravdu dostalo do zákona. Nejprve se o to pokusila komise, ale nikdy už se to potom dále nezmiňovalo, protože to pokládali za moc eh, eh, těžkou věc. Takže já jsem trošičku naštván, když slyším, že teď by to chtěla EASA zdvojnásobit, ale eh, aniž by to bylo povinné, protože já si myslím, že a parlament je přesvědčený, že jakékoliv pozměňovací návrh k EU OPS je primární legislativa a musí projít tímto výborem. A já to zdůrazňuji proto, protože je na čase, pane Gudu, to byl přímo Armagedon podle eh, pilotů. To by padala všechna letadla. A před 12 měsíci eh, byla další demonstrace a zase piloti říkali, že bude další Armagedon. A existuje názor, že někdy prostě to piloti trošičku přeženou ale jsou obavy a já je sdílím, že vy spíše posloucháte asociaci pilotů, než že byste poslouchali letecké společnosti. Já neříkám, že byste snad neměli naslouchat pilotům, přirozeně ano, ale rovněž byste měli naslouchat leteckým společnostem a co ty vám říkají. A mně připadá trošku ironické, že v téže době, kdy piloti říkají evropské obs, to je něco hrozného, je to šokující, měli bychom mít americký systém. A pak zase za mnou chodí američané a říkají, víte co, pane Simpsone, nám se límějí ty e, vaše EU obs část dvě, protože to je cesta vpřed. Takže vlastně e, oni oceňují tohle, ale za druhé straně jsou obavy leteckých společností, jak říká paní Poster, že jim nenasloucháte, že se setkáváte jenom s odborovými svazy pilotů. A pokud je tomu tak, pak mám určité obavy. Jak bylo řečeno velice výmluvně, vy nejste výborem pro sociální dialog a musíte opravdu jednat se všemi. Vím, že je to těžké to já vím. Já jsem byl ten člověk, který se je snažil eh, donutit je k dohodě o době, letové době, protože to nechtěli piloti a konec. Ostatní to chtěli, piloti ne. A já jsem tohle všechno, tím už vším prošel, tím vším prošel tenhle výbor, já, moji kolegové a aby se dostaly um, ops Evropské unie do zákonu a aby takové členské státy, jako je Rakousko, které žádná taková omezení letové doby neměly. Já rozhodně tady nebudu sedět a Ehm, nedopustím, aby se tohle to podkopalo, aniž se k tomu pořádně vymýšlový parlament, to, abyste věděl úplně jasně. Můžete mě dát ujištění, že v jakýchkoliv diskusích o OPS Evropské unie budete skutečně naslouchat všemu z tohoto odvětví a ne, že bude poslouchat jenom nějakou konkrétní část tohoto odvětví. A stejnou otázku adresuji i komisi. Vás se to také týká. Jste také eh, E, připraveni, aby EASA e, takto postupovala, protože pokud ano, pak my si s vámi budeme muset vážně popovídat a to tak, že co nejdřív. Já se omlouvám, že mluvím takto důrazně, ale už mě opravdu štve, že je tolik lidé, kteří se snaží prostě tohleto podrývat. Jsou to snad nejlepší znalosti, jistě ne, ale je to to nejlepší, co máme za 50 let. Takhle dlouho to trvalo, než jsme se dopracovali dohodě. Mr. Gudu. Pane Gudu, prosím. Bien. Dobře. Já bych chtěl tady začít poděkováním za všechny tyto otázky a pokusím se odpovědět na něco nejoptimálněji. Tak nejdříve ta hlavní otázka. Pane Simpsone, jak na tom momentálně jsme Nařízení nás vyzývá, abychom eh, zahájili určité práce. To je napsáno tedy nařízení a to jste tam vlastně nechali zapsat. Vy říkáte, že my nasloucháme pouze pilotům my jsme zřídili vyváženou pracovní skupinu. A já říkám vyváženou, poněvadž v této pracovní skupině je pět eh, zástupců pilotů, pět zástupců eh, letových společností, leteckých společností a pět eh, zástupců agentury. Jsou tam pan Volš, pan Spinetta, pan Mayhuber z letecké společnosti a pan Mayhuber je uznáván jako naprosto kompetentní člověk, a který je uznáván i ze strany pilotů a také ze strany komise. Pod, ta pracovní skupina pracuje pod předsednictvím Kloda Čena. A e, pokud se týče změn EU OPS e, SEPA K, tak e, my budeme mít ještě do konce roku závěry z této skupiny a pak uvidíme. Parlament samozřejmě bude informován, e, zatažen do celého procesu a bude se moci k oběma částem k oběma věcem vyjádřit obs i SPQ. Já jsem tady eh, hovořil s, také se zástupci Pirátů. Eh, ano, ale to se nám právě nezdá. Jestli chcete říci, že tak to budete pokračovat do budoucna, tak to opravdu ne. Eh, já si myslím, že EASA je třeba, nebo vy, že tedy máte eh, provět, eh, provést přeskum. Ale já říkám, že ona se musí také změnit a veškerá změna musí projít tímto výborem. Pokud se týče SuperQ, pan Šen řekl, že toto nemůže být nic úplně jednotného, že to je prostě část, která patří eh, společnostem leteckým, zbytek se týká jiných oblastí, ale to prostě tak je. Čili já bych tedy navrhl, aby on k tomu předložil eh, závěry. Já bohužel eh, konstatuji, že je tady mnoho různých domněnek o práci agentury. Já jsem to už jaksi pokusil se dříve a teď bych to pokusil zde. Teď začnu tím letovým provozem. My fungujeme pět let a pracujeme se svazy, které zastupují letový provoz. Máme akční plán, který byl s těmito svazy vypracován. Týká se to certifikace a údržby lehkých eh, letadel. To je změna oproti eh, dílu M, což už je vyřízeno. Dále, pokud se týče licenci pilotů, v nařízení FCL jsme stanovili e, základní úroveň, což se týká e, všeobecného e, leteckého provozu a také letců, kteří letají v volném čase. Dnes říci, že by výsledek nebyl takový, jak si přála letový provoz. Naopak, my jsme se řídili její požadavky, my e, jsme navrhli jednodušenou licenci, zjednodušené zdravotní prohlídky a tak dále, zjednodušenou certifikaci. Čili Prostě nemůžete se opírat o zvěsti, je třeba brát v úvahu fakta a také ta fakta, která já vám zde sděluji. V stanovisku k FCL, které eh, jsme dali komisi, tam je to základní úroveň pro instruktory a tak dále, pro všechny, pro navigátory. To prostě Eh, to je naše práce a de facto je to v souladu s tím, co se od nás chtělo. Eh, takže, pane Gudu, my eh, dostáváme spoustu dopisů. Chcete říci, že všechny ty dopisy to jsou nesmysly? Takže mohu odpovědět na to v tom smyslu, pane Gudu, pan Gudu říká, že jsou to nesmysly, to, co píšete, píšete obrajte se na něj. No. Agentura má roli navrhovat eh, vyhlášky, nařízení, ty se dostanou do komitologie a pak se dostanou také do parlamentu. Já vím, co jsme navrhli, ale ještě nevím, jaká bude eh, eh, konečná podoba. K tomu ratingu UK IMC. Pilot, který se dostane do potíží, z nějakého důvodu ve vzduchu, například eh, klimatické podmínky, eh, přestože eh, předpověď počasí byla příznivá. I když se podívá, nebo když se bude podle IMC, no tak má daleko vyšší garance bezpečnosti. To jsme tvrdili už dávno a já si myslím, že je to do, dáno do dobrého rámce a my to tedy podporujeme, tento IMC rating. A Velká Británie je jediná země, která akceptuje tento rating. Ale pilot ve všeobecném letovém provozu, který je v blízkosti oblačnosti a musí se postarat o bezpečnost letadla a je vyškolen podle IMC, má daleko větší šance skutečně tu situaci zvládnout bezpečně. Jak říkám, ale potřebuje to řádný rámec a řádnou úpravu. A tím se dostávám k licencí třetích zemí. My jsme nařízení FCL navrhli to, co přesně odpovídá vašim požadavkům, čili to, co vy jste si tam přáhli mít jsme řekli, že pokud pilot létá v Evropě, potřebuje proto evropskou licenci. Navrhli jsme také systém proto, aby zahraniční licence byly, bylo možno rychle a snadno přeměnit na licence evropské. Pokud se, to, pokud se týče amerických licencí, možná, že brzo budeme mít bilaterální dohodu a tento to převedení a přijetí amerických licencí to eh, se možná ještě urychlí, čili dělali jsme přesně to, co jste od nás očekávali. Ale američané, eh, myslím, že problém je v tom, pokud eh, Spojené státy odmítnou toto vzájemné uznávání, pak vy nutíte naše piloty, aby se nechali certifikovat zde, a přitom neberete v úvahu ty náklady. E, pokud se podaří e, získat tam ke kooperaci, tak to není problém, ale není e, jenom to, že chceme evropskou licenci, jde o to, kolik to stojí. No, tak k tomu mohu říci pouze tolik, že ta nařízení počítá s evropskou licencí a my jsme navrhli snadné převádění amerických a jiných licencí na evropské. Je to spojené s jedním s určitým testem, kde je třeba prokázat, že pilot zná operační či provozní pravidla v evropském letovém prostoru. E, nyní e, k osádkám a k zdravotním aspektům. Já tady eh, čtu eh, nařízení i přílohu a tam je jasně řečeno, že osádka letounu musí mít atest, musí mít potvrzení a že toto musí mít eh, v sobě technický aspekt, to znamená, je, ta, je to průkaz o příslušném školení a zároveň je to lékařské osvědčení na základě osvědčených lékařských eh, postupů. Tak to je v příloze k základnímu nařízení. V předloženém návrhu jsme se pokusili se opírat jak o to, co je ve směrnici, tedy v nařízení, tak také jsme tam chtěli dát aspoň minimum minimum, pokud se týče lékařského vyšetření. Jenomže v komitologii to nebylo akceptováno a problém je teď v tom, že členské země eh, chtějí mít eh, úpravu eh, každý sám pro sobě, takže žádná jednota, žádné rovné podmínky. My nyní vypracováváme návrhy a orientujeme se mm, směrem k ještě dalšímu snížení požadavků. Ale to, co je v, té, v tom základním nařízení, to prostě splněno být musí. To znamená ten atest, lékařský atest na základě osvědčených postupů. Členské země a komise ovšem musí Eh, definitivní verzi toho textu vypracovat komitologii. My pouze předkládáme návrhy. Musí to být rychlá, prosím, protože ještě musí vystoupit komise. Děkuji. Pan Gudu zrovna říkal, že ve výboru parlament něco zpracujeme, pokud hovoříme třeba o eh, těch atestacích a prohlídkách posádky. Může to být každý šest měsíců, a možná je to i na letecké společnosti, ale jsou tam náklady, které s tím budou souviset a ty budou ohromné. A většina přepravců bude dělat zásadní prohlídku na začátku, na začátku práce při přijetí, ale vy jako agentura, která se zabývá bezpečností, bez ohledu na to, co říká parlament, my můžeme souhlasit. Vy dostáváte úkoly od institucí, s kterými se musíte vypořádat. A pokud toto není záležitost bezpečnosti, čistě bezpečnosti, což je jedna z těchto věcí, tak byste se měli otočit a říct, prosím vás, tohle není čistě bezpečnostní otázka. A musíte se v takovéto situaci obrátit na parlament a na komisi a vymyslet to nějak. Chápete, co říkám? Vy se na nás můžete obrátit opětovně, když po, posíláme přes vás nějakou legislativu. A potom je možné, že, pane předsedo, se tím zabývat znovu a mít o tom diskusy. A možná to potom nebude až tak jednoduše průchozí z mnoha důvodů, ale tak to by to mělo fungovat. To je přesně to, na co jsem se snažila já upozornit. Paní Fostrová, Podívejte se na návrh, který jsme připravili. Tam není nic o šestiměsíčních prohlídkách. A já chápu, že máte v Evropském parlamentu právo komu, že se k tomu můžete vyjadřovat. Evropský parlament nám dává pokyny a my se jimi řídíme. Tomu rozumím, to chápu a respektuji to. Pokud jde o několik těch dalších bodů, které zde zazněly, tak mi dovolte si, myslím, že jsme už vyčerpali téma FTL a teď ten incident s motorem na A380. Je zde nové nařízení o nehodách. Já bych chtěl poděkovat za novou legislativu, za nařízení, které toto bude upravovat. Upravuje i roli agentury platí, že v předchozím nařízení, které bylo přijato předtím, než byla agentura vůbec založena, to bylo koncipováno tak, že potom bylo těžké vůbec do toho agenturu nějakým si způsobem dostat. Nyní je to tedy poradní orgán akreditované osoby, což je lepší než nic. Ale my potřebujeme přístup podle potřeby co nejkratším termínu, abychom zajišťovali bezpečnost, abychom získali údaje k tomu, abychom mohli vykonávat vůbec svoji práci. A naše práce je zkoumat, zda je možné okamžitě zlepšit bezpečnost letounu. A nemuset čekat na výsledky šetření nehody. Pokud je potřeba podniknout opatření ještě než je dokončeno vyšetřování tak bychom to měli být schopni podniknout, ale k tomu potřebujeme přístup k údajům. Za druhé, nařízení nám umožňuje přístup běžně v plném rozsahu přístup do evropské databáze. Alespoň dva lidé z agentury by tento přístup měli mít. Je to z hlediska ochrany osobních údajů, proto se to omezuje pouze na dvě osoby v agentuře. A to je něco, co už dlouho požadujeme protože informace a údaje, které potřebujeme zpracovávat, jsou naprosto zásadní. To není jenom pro naše vlastní analýzy, ale já jsem rád, že bylo přijato nařízení a že toto by mělo být tedy prosazeno. A nyní se vrátím k tomu Airbusu A380. Tam byl problém s motorem, problém Rolls-Royce který vyrobil tento motor. Šetření v tuto chvíli běží. E, ten motor stále ještě nebyl úplně rozebrán, takže mohu toho říct opravdu málo, ale co je zde zřejmé, je to, že když se podíváte na letecké společnosti, tak se zdá, že jenom Qantas měl problém s těmito motory. Kontrolovalo se to u jiných leteckých společností a nezdálo se, že by se přišlo na nějaké zásadní kritické záležitosti, takže to je docela zajímavé. Je to zajímavý směr vyšetřování, když zohledníme tuto otázku. Je to o Kantas. Jak už bylo řečeno asi dvě minuty po nehodě z úst generálního ředitele Kvantas, že? Nevíme, říká pan předseda. nemůžeme se vyjadřovat k tomu, co způsobilo selhání motoru. My nevíme. Takže nevíme. A ta letadla dále létají, že? Pane Kohlíčku, jak už jsem říkal v předchozí diskusi, a musím vás na to znovu upozornit, že pokud se používá termín nehoda, tak je to špatně. Je to nebezpečná situace k, kde, v souvislosti s A380. Všechny letecké společnosti měly prověřit své motory a to činí. A společnosti jako Qantas to řeší. Qantas to řeší tak, jak to řeší ze svých důvodů. Ale není to tak, že by se někdy v závěrech dostalo přímo toho důvodu příčiny nehody, dokud nebude uzavřeno vyšetřování. To se nikdy nestane, když se stane nehoda letadla nebo lodi nebo čehokoliv jiného. Já bych řekl, že stanovisko není možné přijmout, dokud nebudeme mít k dispozici veškeré údaje. Nyní ještě k sopečné krizi. Agentura se řady činností účastnila. My jsme se snažili jednat s výrobci motorů, abychom byli schopni přijít na nějakou hranici toho množství a platí, že výrobci nechtějí přijmout žádné závazky, pokud jde o množství popela, které motory zvládnou. Je to otázka údržby a něčeho možná ještě vážnějšího, takže stále ještě s nimi spolupracujeme, s těmi výrobci motorů a snažíme se o to, aby pokud bylo něco pevně stanoveno, tak aby to fungovalo na mezinárodní úrovni a nejenom na evropské úrovni. Je to velmi složité, protože všechny sopky jsou jiné, popel je jiný takže to bude pokaždé jinak. A jsou zde dvě oblasti, na kterých pracujeme. Jednak rezistence motorů vůči popelu, to je jedna věc, a potom hustota popelu v atmosféře, která už je ohrožující. A já myslím, že meteorologové s tím mají také dost co dočinění, protože musí vyčíslit množství popela, který se rozptýlí v atmosféře a musí vyčíslet tu hranici, kde to je ještě bezpečné pro průlet. A také je potřeba spolupracovat s výrobci motorů a snažit se přijít na to, jaká opatření bychom měli podniknout. Zvláště pokud se jedná o organizace, které mají potom eh, provozovat eh, letadla. A také je to samozřejmě důležité pro agenturu. A já to uzavřu tím, že se vyjádřím k otázce poplatků odvodů. Proč máme nový systém? Tedy jsme obvinováni z toho, že ty poplatky neodrážejí přesně činnosti. Možná někdo říká, že je to příliš drahé, třeba vydávání certifikátů a tak dále. Takže my pracujeme s konzultanty, máme pracovní skupinu, kde je zastoupena i komise, kde jsou zastoupeny společnosti a je to docela široce pojatý útvar, ta naše pracovní skupina. A snažíme se tedy zpracovat nový sazebník, který by lépe odrážel vložené náklady. Samozřejmě se snažíme spolupracovat s malými a středními podniky, aby na tom nějak netratili a nechceme přenášet náklady na ně, takže tomuto se věnujeme a nyní budeme řešit poplatky za nové činnosti agentury. Z provozního hlediska těch nových činností není až tolik, protože se zde budeme věnovat celoevropským poskytovatelům služeb ATM a budeme také sledovat eh, letové simulátory. Každopádně těch činností z provozního hlediska není až tolik. Bude to rozšířený záběr agentury, ale do tohoto rozšířeného záběru už nebude spadat tolik provozní činností. Ty provozní činnosti, ty si ponechají členské státy. Je zde však řada úkolů, za něž budeme odpovídat, například regulace, standardizace, kontrola v členských státech, kontrola směřící k zajištění, že jsme v souladu s nařízením a bezpečnostními předpisy. To je tedy další příspěvek do eh, těchto snah. Já se nedomnívám, že jsem se vyjádřil ke všem otázkám, které zde zazněly. Děkuji. Já vám eh, určitě odpovím písemně. K těm dvěma posledním věcem se vyjádřím písemně. To je ta zóna za přistávací dráhou a potom otázka licencí pro druhého pilota ve Spojených státech. K tomu se vyjádřím písemně. Rád bych, aby tento režim byl stejný v ve Spojených státech jako v Evropě. Těžko přistupuji na to, že druhý pilot má jinou praxi, jinou zkušenost, nikdy nevíte, co se stane a někde možná skončí jako pilot první a musí být na to připraven. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pan Siegel za komisi, teď je to na vás. Thank you very... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za slovo. Já nechci zabíhat do všech těch věcí, o kterých se hovořilo během této vysoce zajímavé a důležité diskuse mně připadá, a nám tedy připadá jakožto komisi, že práce, kterou eh, provádí EASA eh, e při tvorbě pravidel a týká obc, to je možná ta nejvíce kontroverzní část. A proto bych se zejména o tom rád zmínil, abych eh, přispěl k lepšímu porozumění, jak ten systém má fungovat, aspoň jak nám to zákonodárce řekl. Nejprve bych chtěl připomenout, že EASA má, je agentura, která má tvořit pravidla, připravovat jejich eh, tvorbu a má také pomáhat, a tady cituji, pomáhat komisi při přípravě nezbytné legislativy a také členským státům při její eh, implementaci této legislativy. To také EASA v současné dělá. Um, ehm, a dělat. Samozřejmě týká se to také eh, letové způsobilosti, certifikace. To je první, co má na starosti jakožto eh, agentura pro bezpečnost. A přičemž komise spolupracuje s agenturou, naslouchá jejich názorům a EASA má totiž systém konzultací, které provádí e, s členskými státy a zainteresovanými stranami. Ten systém je velice složitý a já, to je moje osobní poznámka, si ptám, zda ta složitost toho systému e, není, způsob, není důvodem, proč to některé lidi nakonec dráždí. Ale to je taková otázka bokem. Já o tom dnes tady v tomto výboru nechci hovořit. Když vydá se stanovisko, přičemž někdy eh, příprava trvá rok a pak to jde do regulatorního výboru EASA pro rozhodování člen, pro členské státy a pak to má potvrdit Evropský parlament a nebo naopak znést nábyt, námitky, takže nikdo nez, nezmenšuje úlohu Evropského parlamentu. Je to součást systému, který je samozřejmě o hodně složitější než mnohé jiné systémy pro tvorbu pravidel v jiných oblastech, ale má to své důvody. Hlavní důvod je, že otázky technické bezpečnosti oblasti ehm, samozřejmě vyžadují pořádnou přípravu a také eh, potřebné technické znalosti. Můžete se zeptat, eh, jaký je vstup komise do této tvorby pravidel. A my vždycky říkáme EASA, když se scházíme a jednáme o strategii a pracovním programu, tak vždycky říkáme EASA. Prosím vás, Eh, při tvorbě pravidel vycházejte ze stávajících, včetně EU OPS, pokud eh, není nějaký argument spojený s bezpečností, který by si vynutil, aby se něco změnilo nebo doplnilo. A to máte říkat, to říkejte všem, kdo vám posílají e-maily, ta, jaké je hodnocení bezpečnosti eh, vůči tomu stanovisku, které máme od EASA. Někdy je to možná trochu problém, ale na základě diskusí tady mám pocit, že hlavní problém je, že je poměrně hodně oblastí, kde v současné době se vůbec na evropské úrovni pravidla netvoří. Příklady uváděla paní Foster a někteří další, například eh, soukromí piloti. Eh, piloti, kteří lítají se soukromými piloty. Nemáme proto evropské OPS a proto je to třeba zpracovat. A čili je třeba dát mandát, protože zákonodárce tohle žádá. Pak je tady další oblast, která také zavdala důvod k obavám a to jsou licence třetích zemí. V současné době neexistuje evropský mechanismus, jak nakládat s těmito licencemi třetích zemí. Hlavní požadavek je, respektive eh, je tady E, otázka validace, potvrzování, nepotvrzování těchto licencí. Leda, že bychom měli daleko efektivnější systém, a to je bezpečnostní dohoda s příslušným státem na základě zásady vzájemného uznávání. Kdyby tomu tak bylo, tak by to bylo daleko lehčí. To jsou tedy některé věci, které bychom si měli připomenout. A zase náš příspěvek eh, do technické činnosti EASA vždycky spočívá v tomto. Dnes existují pravidla IKEA obs Evropské unie. Někdy se trochu liší, ale říkáme a zavemte to, prosím vás, jako základ pro eh, další eh, tvorbu harmonizovaných evropských předpisů, pokud nebudou nějaké bezpečnostní důvody, proč to tak ne, proč něco dodat nebo změnit. Něco si z toho vyvolalo mm, eh, výraznou reakci zainteresovaných stran. Eh, někde a může dělat vlastní návrhy a my to budeme verifikovat. Další věc ATM, ATM, to nebylo až tak eh, kontroverzní. Myslím si, že tady jsme přišli na velice efektivní systém úzké spolupráce mezi EASA, komisí a mm, Eurokont, abychom mohli vycházet zase eh, z toho, co už je, abychom znovu se nesnažili vynalézat kolo. Myslím si, že to je důležitá eh, filozofie, měli byste na to myslet, až dostanete návrh. A také, prosím vás, nezapomínejte, že jsou oblasti, kde není zatím harmonizovaný evropský přístup, že jsou systémy v členských státech, které jsou velmi rozlišné. Mohl bych jako příklad uvést eh, eh, licenze pro piloty soukromých letadel. Já jsem na posledním zasedání výboru v říjnu viděl různá stanoviska členských států k této věci a někteří členové tohoto výboru nám říkali věci, které se výrazně liší od toho, o čem jsou zase přesvědčeny některé členské státy na základě vlastních zkušeností a využívání vlastního leteckého prostoru. Jsou rozdíly například mezi Belgií a Francií, mají různé názory a různé požadavky. Takže, pane předsedo, prosím, abyste spravedlivě hodnotili to, co máte před sebou a rád bych vás za komisi znovu ujistil a uklidnil vás i členy výboru, že budeme um, i EASO, i ostatní členy výboru vést k tomu, aby se drželi toho, co už je, aby se nevynázalo znovu kolo ale opakuji, že jsou jisté oblasti, kde zkrátka dneska není nic a kde se musíme ujmout tvorby pravidel. A poslední slovo k rozpočtu a poplatkům. Pan Gudu už se snažil tu věc vysvětlit. Za prvé, dnes máme nařízení v oblasti eh, bezpečnosti letecké obrany ohled, o, o, o, o, dopravy ohledně poplatku. Eh, proč se s tím něco dělá? První důvod je formální. Zásada je docela jednoduchá ehm, Vyvíjejí se samozřejmě, vyvíjí se mandát ASA a to se musí také obrazit v nařízení o poplacích. To je tedy věc poměrně jednoduchá, ale jak už řekl pan Gudu, Ehm, bylo eh, to naneseno no, nejenom na fáza a komise, zda by neměl být systém, který byl více vázán na náklady eh, ohledně rozsahu práce, kterou to představuje eh, v porovnání se stávajícím systémem. A proto je třeba, aby členové tohoto výboru věděli, že teď uzavíráme dohody o mm, bezpečnosti letecké dopravy se členským, s některými státy, už eh, máme takové dohody s Brazílií a Kanadou a technická příprava už skončila i u dohody se Spojenými státy, snad už bude brzy uzavřena a jako důsledek budeme mít eh, systémy eh, poplatků, kterou bude více vázány se skutečnými náklady. A proto si myslím, že stojí za to revidovat současný obecný systém a přijít s komplexnějším systémem. Teď opravdu je míč na straně komise, budeme muset provést eh, konečné vyhodnocení spolu s těmi, koho se to bezprostředně týká, ale také bych chtěl využít této příležitosti a říct si tolik. Kdykoliv něco měníte, co se týče poplatku, tak vždycky eh, si uvědomte, že nikdy eh, neuspokojíte všechny. Pokud je tomu tak, tak prosím vás, vždycky se podívejte hlavně na celkové cíle. Zda eh, je logické danou věc vázat více na náklady a eh, hovoříme o do, mm, poplacích týkající se dopravy, tak asi ano. A druhá věc je mandát a zodpovědnost EASY. To se vyvíjí a proto i nařízení o poplacích je třeba modifikovat. Budeme teprve muset ještě o tom hovořit eh, s politickými představiteli, ale já si myslím, že můžeme tu modifikaci nejprve eh, omezit jenom na to, co se nutně požaduje, anebo to si vyžádá strukturální reformu. Pokud půjdeme dělat eh, strukturální reformu, pak budeme muset vzít v úvahu i zájmy velice malých provozovatelů, ale nebuďte prosím naivní vždycky bude někdo nespokojen s tím novým systémem, protože bude mít pocit, že bude muset platit víc. A já říkám za komisi, pokud eh, to, co budou muset platit navíc, ale je to vázané na náklady a dá se to dokázat, není na tom nic nesprávného. Chcete se ještě k tomu rychle vyjádřit? Kleine Fra- Jenom otázečku, která se týká něčeho, co možná nebylo mm, docela důkladně zodpovězeno. To je otázka pilotů a jejich odpočinku, dob odpočinku. Komise eh, navrhla EASE e vypracovat studii o únavě. Já jsem takovou studii nikdy neviděla. Existuje, neexistuje a pokud ano, dostaneme ji, nedostaneme ji, to mě velice zajímalo zajímavé, protože ono se to vlastně týká toho, co se zde ze široka a dlouze diskutovalo. Prostě chtěli bychom jakési obecné eh, zdravotnické argumenty a v podstatě odpovědi na naše otázky z té doby. A jestliže ta studie není, tak proč nám ji tenkrát eh, slibovali? A ještě tedy Eh, chci říct jednu věc. Ne, eh, všichni eh, si zde myslí, že je vhodné uznávat licence jiných států bez reciprocity, aby bylo jasno vzhledem k těch amerických licencí. Pokud vím, tak existuje zpráva pouze Mobusová zpráva a ta byla značně spochybnována. Takže To je vlastně jediná zpráva, která existuje. Nevím, že by byla také ještě nějaká jiná. Ano, to je problém. Čili, jak říkám, vím pouze o této jedné zprávě. Takže tímto máme potvrzené Eh, do budoucna a prosím vás, eh, neslibujte něco, co potom nehodláte dodržet. Paní Majsnerová ještě? Já jsem chtěla ještě eh, přidat něco k otázce paní Littenbergové. Ono, ta studie o únavě, už vlastně ta otázka byla zodpovězená. Ale v podstatě jde také o to, že de facto máme velice dlouhé lety, kdy tady může najít, eh, nastat eh, únava a eh, potom máme příliš krátké odpočinkové doby. Ano, to, jsou, to je podstata toho problému pro tu zprávu. Bylo to jako rozhodnutí VTO o Boeingu versus Airbusu. V podstatě bylo možné si z toho vybrat, co kdo chtěl ale eh, my jsme chtěli eh, vědeckou studii a sám autor řekl, že ta studie vědecká není, no tak to je ten problém. Ještě někdo eh, chce k tomu něco říci? Pokud ne, tak já vám všem děkuji za zajímavé zasedání. Byla to dobrá debata a já vám děkuji, pane Gudo, že jste mezi nás zavítal a že se pokusil nám dát prezentaci a zodpovědět naše otázky. Já myslím, že pan Sebon eh, to řekl velice eh, jemně, když řekl, že zdá se, že na straně sepisování pravidel existují určité drobné problémy. Každopádně děkuji vám za vaše příspěvky. Myslím, že jsme tady měli opravdu dobrou debatu. Děkuji vám. I just formally, there's no other business, can I just... Tak eh, nic dalšího nemáme na programu, takže já bych poděkoval eh, eh, tlumočníkům a připomněl, že se znovu sejdeme 30. listopadu v 15 hodin. Děkuji.